Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, srdečně vás vítám na zasedání výboru Envy. Máme pondělí odpoledne, takže je to stále ještě doba příjezdu, ale i přesto zde máme celou řadu členů, mnohem více, než tomu bylo minulý týden. A to jistě souvisí s tématem, které máme na pořadu jednání. Máte před sebou návrh pořadu jednání, máme zde jednu změnu, ta se týká koordinátorů, nesetkáváme se dnes v 18 hodin, ale v 8.30 zítra dopoledne, takže vás prosím o dochvilnost tak, abychom opravdu stihli probrat všechno, co potřebujeme do devíti. Dnes zde máme dánskou televizi, která bude zaznamenávat část jednání a také návštěvnickou skupinu z Rakouska na pozvání našeho kolegy Lichtenbergera. Je zde 22 studentů a já je srdečně vítám ve výboru Envy. Z minulého týdne žádné zděnění předsedy nemám, ušetříme tedy čas a můžeme přejít rovnou k bodu 3 na pořadu jednání. A je to výměna názoru s komisařkou Connie Hedergardovou, odpovědnou za ochranu klimatu. Já zde ve výboru paní komisařku srdečně vítám, jak jsem již podotkl, toto dopoledne je zde mnohem více lidí než minulý týden. Je to jistě proto, protože ochrana klimatu je tématem, který, které zajímá nás všechny. Dnes se jedná o to, jak dopadlo poslední velké kolo jedné dní členských států v Číně, které připravovalo konferenci v Cancúnu? Samozřejmě ještě nevíme, jak to do konce týdne dopadne, ale již můžeme jisté věci tušit. Zítra dopoledne budeme zde vývo- ve výboru hlasovat o našem postoji ke Cancúnu. Vyjádříme v něm náš názor a do, v listopadu se tento text dostane do pléna. Budeme se také zabývat sdělením, které se týká snížení, reduk, snížení emisí CO2 20, o 20%, a jmenuje se to 20% snížení plus a bude jednat o tom, co vlastně toto plus znamená. Včera večer jsem se dočetl v jedných německých novinách, četli jsem článek a byl tam hezký obrázek u tom a pod tím stálo, že paní komisařka Hedegardová chce do roku 2020 snížit emise CO2 ještě více než o těch 20 já bych nyní předal slovo paní komisařce, aby nás uvedla do posledního vývoje. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se velice těšila na toto setkání. Účelem tohoto strukturovaného dialogu je samozřejmě získat i vstupy od vás, to znamená eh, od Evropského parlamentu. A proto slibuji, že budu mluvit stručně, také stručně o mezinárodních jednáních, tak abyste se i vy dostali ke slovu a mohli pokládat otázky eh, týkající se témat, eh, která vás zajímají. Jak víte, v rámci eh, projevu o stavu Unie předseda Evropské komise eh, se zaměřoval na finanční a hospodářskou krizi a byla zde řada dobrých důvodů, proč právě toto učinit hlavním tématem jeho projevu o stavu Unie. Nicméně nadešel tež čas na to, abychom činili správné investice do udržitelné budoucnosti a to je šance, která která eh, tady eh, zůstane velmi dlouho a proto komise je rozhodnuta na programu 2020 eh, intenzivně pracovat. V 20. století jsme byli svědky fenomenálního hospodářského růstu, což ale vycházelo z neudržitelné spotřeby zdrojů a zejména fosilních paliv. A to bylo doprovázeno eh, obrovským nárůstem eh, CO2. Ale abychom eh, vytvářeli udržitelnou Evropu, musíme dodržovat integrovaný přístup. A proto bych na úvod chtěla poukázat na to, že v dopise na prezidenta Buska, pan eh, předseda Barroso zdůraznil nutnost přemýšlet eh, konzistentněji o eh, naší energetické cestovní mapy do roku 2050, o bílé knize a také o redukci CO2, to znamená kysličníku uhličitého. A nyní jde o to, jak zvládat všechny tyto tři výzvy souběžně, nikoli postupně, ale provádět provázaně a souběžně. To bude jeden z důležitých úkolů. Rovněž eh, samozřejmě musíme plnit eh, naše eh, sliby, pokud jde o Eh, balík klimatický a energetický. To bude tež klíčový program příštího roku. To se týká zejména řady velmi důležitých implementačních opatření, jako například nařízení o aukcích, které je toho času v rámci konzultačního řízení v parlamentu a také otázku benchmarkingu. Tato věc je nyní na stole komise a je to nesporně velmi obtížná a choulost poctivá záležitost a určitě vy všichni znáte to pozadí věci, ale k tomu se případně také ještě můžeme vrátit. Myslím, že se dotknu tří strategických iniciativ, které jsme si stanovili v rámci mého portfolia na rok 2011. E, e, za prvé cestovní mapa nízkouhlíková do roku 2050, za druhé komunikace a racionalizace politiky boje proti klimatickým změnám a dále post, jednání post po Cancunu mezinárodní jednání. Ta první, První věc byla zdůrazněna v dopise pana Barosa a ta třetí záležitost bude důležitá, ať se stane cokoliv, protože Evropská unie musí vést v boji proti klimatickým změnám, jak ve externí, tak interní politice. To znamená, že chceme vypracovat nejambicioznější světové plány v boje proti, boji proti emisím CO2 a také klimatickým změnám. Pokud jde o, nízko, o cestovní mapu nízkouhlíkové e, energetiky, tak e, plná implementace tohoto balíčku bude hnací sílou dalších změn. Nadcházející rok poskytne příležitost rozvinout debatu ještě nad rámec e, toho závazku snížit emise o 20 a také půjde o implementaci cestovní mapu pro nízkouhlíkovou energetiku a stanovení eh, cíle eh, do roku 2030. A to bude souviset vlastně i s závazky na rok 2020. Eh, to znamená, musíme urychlit nebo zintenzivnit úsilí už do roku 2020. Začátkem roku 2011 chceme tu cestovní mapu zveřejnit a pak hledat možnosti implementace a okamžitých opatření. Mám za to, že toto sdělení, to znamená sdělení z května, poskytlo základ pro skutečně hloubkovou debatu. Bylo to důkladně projednáno eh, na radě a také se to promítne eh, ve zprávě předsednictví, evropského předsednictví. Eh, my jsme rádi, že eh, Rada předložila tuto svou zprávu a mm, budeme o ní diskutovat tak, aby komise mohla přispět i eh, svým dílem. Dopady klimatických změn jsou daleko sáhlé, jsou skutečně velmi pronikavé a dotýkají se stěžejních systémů evropské společnosti, zemědělství, zdravotnictví, energetiky, eh, dopravy, eh, rybolovu, ekosystému a tak dále a tak dále. Celá řada sektorů je dotčena klimatickými změnami a proto je nezbytné, aby tato odvětví dokázala odolat dlouhodobě, ale i střednědobě těmto změnám nám a také, abychom podpořili evropskou odolnost jako takovou. Abychom dokázali řešit tyto výzvy, potřebujeme skutečně, aby se politika boje proti klimatickým změnám zapracovala do všech ekonomických politik. Vydáme takzvanou bílou knihu v roce 2011, kde vlastně provedeme jakési první hodnocení našich eh, politik v tomto ohledu. A také chceme reagovat reagovat na strategii 2020, která uznává význam ekonomiky, která bude odolná vůči klimatickým změnám a musíme posílit klíčové politické sektory, zejména skrze adaptační opatření na tomto místě bych eh, chtěla též odkázat na rozpočet, protože bychom také měli využít modernizaci mm, rozpočtu tak, abychom si stanovili priority výdajů v rámci klíčových strategií, včetně mm, eh, boje proti klimatickým změnám příští finanční rámec proto bude extrémně důležitý v tomto ohledu. A v tomto kontextu chceme také v rámci prioritní politiky vyvinout právní základ pro financování boje proti klimatickým změnám. Lituji, že rozpočtový výbor eh, parlamentu zamítlo přípravné, přípravný akční plán, který měl překlenout určité mezidobí do schválení financování, ale doufejme, že najdeme jiné řešení. Také se musíme podrobně podívat na příležitosti a synergie mezi eh, revizí rozpočtu klimatu a ambicemi eh, naší klimatické politiky. Domníváme se, že když využijeme peněz eh, v rozpočtu cíleně, pak eh, se nám také otevře obrovský potenciál možností v boji proti klimatickým změnám a to je, myslím, velmi rozhodující pro nadcházející léta. Já bych tady nechtěla mnoho hovořit o mezinárodních vyjednáváních, snad se omezím pouze na jedno. Jak pan předseda již uvedl, naši eh, vyjednavači jsou v Číně a mm, před minulý týden jsme měli v New Yorku mm, velké ekonomické fórum po té ministerské setkání eh, za účasti asi 50 zemí, včetně eh, jejich ministrů zahraničí nebo ministrů pro životní prostředí. A já se domnívám, že to poselství eh, tohoto ministerského setkání spočívalo v tom, že nyní by se vyjednavači měli snažit vytěžit z dlouhého textu 75 stran několik oblastí v rámci každé kategorie, to znamená adaptace, energetika a tak dále, kde je zapotřebí více politického usměrňování nebo eh, vodítek, tak aby mohli dosáhnout ambiciozního eh, cíle. Takže mezi Činčinem a Cancunem ministři a vlády mohou eh, reagovat a musí reagovat reagovat na tyto politické výzvy a tím minimalizovat počet ještě nevyřešených politických otázek do eh, jednání v Cancunu. Myslím, že v Kodani jsme zjistili, že ehm, není toho mnoho, respektive počet eh, úspěchu a výsledků je vždy omezen. A proto je důležitá příprava. A jedna oblast, kde je zapotřebí i určitý tlak na členské státy. Je otázka, aby Evropa promlouvala jedním hlasem. To je nezbytné a jsou příklady, které svědčí o tom, že tak nečiníme. Snad se k tomu ještě vrátíme. Chci to zdůraznit, eh, že i hm, tady je váš přínos nutný eh, působit na své národní státy, abychom všichni promlouvali jedním hlasem. A závěrem snad velmi stručně o některých dalších iniciativách. Jedna oblast je zpráva o pozitivním eh, zahrnutí ehm, zemědělství, udržitelného zemědělství, dále pak eh, iniciativy snížení emisí, dále pak eh, rozhodnutí týkající se jednotlivých sektorů a Rada a parlament se shodli na tom, že všechny sektory by měly přispívat eh, k závazkům EU i tam, kde emise nejsou zahrnuty do um, redukčních cílů. V této chvíli neexistuje harmonizovaný přístup EU, ale ustanovení eh, klimatického a energetického uh, balíčku um, vlastně um, požadují harmonizovaný přístup. Je zapotřebí teda určité akce v mnoha oblastech, abychom zajistili, eh, že dosáhneme ekologické integrity a konzistentního přístupu, například zajistě, zajištění jednotného účetnictví a výkaznictví, eh, srovnatelnost dat a tak dále. V roce 2011 proto pláníme, plánujeme předložit zprávu včetně posouzení modalit pro za zahrnutí emisí do eh, závazků redukčních cílů EU. Dále je zde eh, rozhodnutí o monitorování skleníkových plynů. To by mělo také být účinno v roce 2011 z řady důvodů. Za prvé, ehm, nový vývoj musí být ehm, ehm, brán v potaz v rámci strategie Evropa 2020. Dále pak výkaznictví z balíčku 2008, do toho musí být zahrnuto a další eh, sladění s ostatními politikami. Um, boje proti znečištění ovzduší a tak dále. A dále pak mezinárodní povinnosti, například předkládání zpráv OSN. Um, to znamená, revize bude zaměřena na um, aktuálnější a rozsáhlejší předkládání zpráv ze strany členských států, lepší provádění na straně komise a redukce zbytečného eh, byrokratického eh, břemene. Eh, Závěrem bych snad ještě řekla, že zpráva a případné návrhy emis, redukce emisí skleníkových plynů. And the commission will report. Komise um, podá zprávu o výsledcích tohoto posouzení a bude-li zapotřebí legislativu ještě upravit nebo zdokonalit, eh, komise k tomu předloží návrh. Tolik teda stručný nástin našeho pracovního programu. Zajisté si dovedete představit, že je zde ještě celá řada dalších otázek, kde se snažíme dosáhnout po pokroku, například um, um, koncentrace energetiky do oblasti obnovitelných zdrojů a tak dále. A to samozřejmě vše musí být v souladu s finanční perspektivou, která je naším hlavním pracovním nástrojem v dalších letech. Děkuji paní komisařce za prezentaci těchto velice ambiciozních cílů. Ochrana klimatu a její zaintegrování do dalších politik je vlastně klíčem k úspěchu a příštích týdnech obdržíme návrh pro reformu zemědělské politiky, takže již začínáme opravdu v tomto roce a je to důležitý sektor pro ochranu klimatu. Potom se přidají strukturální fondy, středně doblé plánování, finanční jste zmínila. To jsou opravdu velké komplexy, kde je třeba zakotvit ochranu klimatu, aby neexistovala jaksi sama o sobě izolovaně v jednom portfoliu. Je důležité, aby se opravdu ochrana klimatu promítla do všech oblastí, za které je komise odpovědná. Máme na seznamu více než 20 řečníků, takže já budu muset omezit jejich čas. Dvě minuty pro koordinátory. A nyní dávám hned slovo panu Seberovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařce za její eh, stále zájem o tento obor a velké nasazení. Já musím říct, že souhlasím s tím, že mainstreaming je opravdu nejdůležitější aspekt v rámci našeho boje proti změn klimatu. Chtěl bych říci, že paní komisařka eh, mám tedy pocit, že nyní máme menší očekávání na Cancún, než jak to bylo na Kodaň, protože tehdy o v Kodani se řeklo, chceme právně závaznou dohodu, protože když ji nedosáhneme, tak prostě to nebude dobrý výsledek. Ale chtěl bych se zeptat, paní komisařko, co jsou pro vás ta konkrétní kritéria? Jak budete posuzovat Cancún? Zda skončil úspěšně či ne. Jaké jsou vaše očekávání? Co, čeho musíme dosáhnout? Dobře víme, že USA a Čína mají zcela jiný přístup než Evropa v otázce boje proti klimatickým změnám. Co se týče mainstreamingu, já si myslím, že bychom měli opravdu velkou šancu, zejména v oblasti strukturálních fondů tam je opravdu velký potenciál pro úspory a pro zvýšení efektivnosti. A chci se zeptat, budete, eh, přistupíte k tomu společně s kolegem Hánem, že zavedete odpovídající iniciativy tak, aby opravdu do těch potřebných oblastí plynuly finanční prostředky. Dobře víme, že ne ve všech částech Evropy je toto dobře vyřešeno. Takže zde bychom očekávali z vaší strany iniciativy. A nyní se chci zeptat, eh, týká se to účinnosti. My jsme zde měli jakési návrhy, nebo šlo o to, abyste přišla s návrhy pro eh, směrnice, které se budou týkat konkrétních oblastí. Vy jste zatím eh, přišla s něčím, co se týkalo osvětlení. V mé zemi eh, to vedlo k velkému odporu, tam šlo o ty žárovky a tak dále. Eh, ten odpor se zdvihl hlavně proto, protože ta komunikace nebyla správná. Já se chci zeptat, kdy přijdete s dalšími návrhy, které se budou týkat energetické účinnosti. Děkuji. Děkuji Richardu Zéberovi a nyní má slovo další kolega. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní komisařce Hedegard. My sociální demokraté vítáme vaše slova v tom smyslu, že Evropská unie by si měla zachovat své vůdcovství, ale když se podíváte na pozici EU a na to, jak se změnila eh, od Kodaně, tak eh, se v podstatě nezměnila. Ano, předložila jste sdělení, kde se říká, že je nutno dříve ne, než později dosáhnout redukce a že skutečně ta možnost eh, získat vůdcovství existuje. Nicméně zatím žádné formální rozhodnutí nebylo přijeto. Zatím ještě panují v Evropské unii silné hlasy, které tvrdí, že bychom se měli držet toho 20% cíle. Takže moje otázka je, kdy budou ty podmínky ehm, na místě. Všechny argumenty mluví proto a musíme to učinit nejenom v zájmu klimatu, ale také proto, že to napomůže naší konkurenceschopnosti v budoucnu. A poslední otázka, která s tím souvisí, je, jak zachovat hodnověrnost vůči, svou věrohodnost vůči nejchučím zemím světa. Jestliže my v Evropě tvrdíme, že jsme vůdci a přitom ani nedodržujeme kritéria a závazky, které jsme si stanovili, například ten cíl dvou procent jiné eh, země nebo kontinenty mají 40% a my pouhých 20%. To je skutečně absurdní. Děkuji. Dánové mluví anglicky, to je velký pokrok. Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že dochází často ke skepticismu týkající se klimatických změn. Když se podíváme na Cancún, je jasné, že je zde nedostatečná politická vůle, právě proto je těžké dosáhnout dohody když se podíváme například na eh, vzestup Číny a Indie, já si myslím, že se stále ještě hodně zemí obrací ke Spojeným státům. Očekává se, že Spojené státy povedou tuto iniciativu. Pokud eh, Amerika nepovede svět nebude, nebude možné dosáhnout žádné dohody v této oblasti. A v této chvíli zatím neexistuje žádný, žádné znamení toho, že by se Amerika chtěla takového vedení ujmout. Právě proto je stále obtížnější vidět, jak eh, vidět, že pan prezident Obama má problémy protlačit cokoliv kongresem. Takže rád bych, abychom se nad tímto zamysleli. Myslím si, že Máte pravdu, co se týče strategie 2020. Eh, Ta souvisí s mnohými jinými mm, politikami a myslím si, že jsme získali velice dobrý příklad eh, při hlasování minulý týden. Mluvilo se například o lehkých obchodních vozidlech. Máme zde příklad lobování proti tomuto návrhu. Je jasné, že toto pomůže um, biznesu a tak dále spíše než uh, snižování CO2, takže toto je pozitivní. Je pozitivní, že opozice stále um, zmiňuje tuto tématiku. Musíme se tedy dívat na to, jak politiku prezentujeme Na závěr bych se chtěl ještě vrátit eh, k této otázce skepticismu a pochybám, které existují v oblasti klimatických změn. Navzdory tomu, že věda je stále stejná, ta se nemění, <clears throat> je stále přesvědčivější. Jak jistě víte, přeskoumání se zabývalo prací IPCC. Také se hodně mluvilo o předsedovi IPCC. Mluvil se o tom, že před současný předseda IPCC by již neměl vést tento panel eh, v budoucnosti. Tento člověk tvrdí, že nemá v plánu rezignovat, zatímco všichni ostatní tvrdí, že by rezignovat měl. Um, otázka je, jestli bude kredibilita tohoto panelu um, stále vysoká i v budoucnosti. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko, za jasný nástin um, programu do roku 2011. Já se domnívám, že ty tři body, které jste zmínila, jsou velmi důležitými tématy. Nicméně chtěl bych eh, zdůraznit, že po eh, selhání Kodaně a po jakémusi roku nečinnosti, eh, alespoň mezinárodně, je na čase, aby alespoň Evropa prokázala, že mm, eh, vede. A proto souhlasím s kolegou Jorgensenem, který říká, že mm, co je v sázce, je věrohodnost Evropy. Budeme-li pokračovat v překládání návrhu a budeme tvrdit, že naše misní cíle jsou podmíněny výsledkem mezinárodních jednání a že chceme racionalizovat zlepšovat klima nebo vnášet eh, boj proti klimatickým změnám do našich politik a tak dále, tak to není přesvědčivé. A v tomto ohledu očekáváme jasné, ambiciozní legislativní návrhy vaší komise, tak abychom mohli řešit klíčové otázky, například eh, emise eh, do vypouštěné do moří a různé odpadní plyny a tak dále. A Evropa může jednat i sama, nepotřebuje ostatní. A tady musíme přesvědčit, že jsme ambiciozní pokud jde o ten cíl minus 20 emisních, emisních Eh, emisní redukce. Vy jste narážela i na radu, ale je jasné, že rada vždy očekává analýzu za každý členský stát. A proto se říká, než můžeme překročit ten cíl minus 20%, je nutno zkoumat, co můžou eh, dělat jednotlivé členské státy. A mm, ty eh, říkají, že očekávají od jarní rady zase novou a novou diskusi a tak dále. Takže na jaké, do jaké míry míry pracujete i na analýze členských států a kdy bude hotova. A na druhé straně, jestliže Eh, dospěte k návrhu redukčních cílů eh, přesahujících minus 20%, tak co pak bude v legislativním rámci? Mm, eh, mm, to, co jste uvedli ve, sdělo, ve sdělení, například ty takzvané set aside, takzvaný mechanismus set aside v zemědělství a tak dále, anebo co jiného. A pak stručně, protože mám už jen 30 vteřin, poslední otázka. Když hovoříme o věrohodnosti Evropské unie, tak ke konci letošního roku bude učiněno rozhodnutí o tom, zdali získáme směrnici o biopalivech faktor EL. Pokud ho nezískáme, tak bude naše věrohodnost eh, spochybněna, do jaké míry to umíte ovlivnit. Děkuji, takže vaše tři minuty jsou vyčerpány. Dvě minuty, pan Líze. Děkuji, paní komisařko. Chtěla bych vás pozbudit k tomu, abyste se více věnovala jednomu aspektu, který jste, který jste zmínila. Je to ten cíl pro rok 2030. Samozřejmě je to určitý relativní sport, do určité míry, zda budeme dělat trošku více nebo či méně, protože je důležitý je ten dlouhodobý cíl, ale já bych vás poprosila, abyste se o tom zmínila trochu detailněji a e, zejména se věnovala tomu cíli pro rok 2050. My budeme zítra hlasovat o tom usnesení. Máme skvělý návrh usnesení, ale e, jedno místo se mi tam nelíbí. Já bych si rád vyslechl váš názor. My v návrhu usnesení bod 5 říkáme, že do roku 2020 budeme mít vědecká data, která nám řeknou, že budeme muset snížit o 40%, ale podle mých uh, informací je to 25 až, až 40 a ne 40. A pro rok 2050 pak tam máme hodnotu 80%. A e, vědecká obec říká, e, 80 až 95 takže já bych vás poprosila, abyste nám to ještě upřesnila, ta rozpětí, protože to rozpětí je velice široké. Když řekneme, že 80 je málo, 95 je moc, nebo 25 je málo, 40 je moc, jakým způsobem si to mám srovnat? A poslední věc, existují nějaké novinky, které se týkají letectví. Momentálně probíhá důležitá konference v Montrealu. Vy jste se vyjádřila velice ambiciozně, my jsme se na plénu postavili za vás. Tak se chci zeptat, zda došlo k nějakému posunu na mezinárodní úrovni, zda se již našlo nějaké řešení pro oblast letectví, či zda již eh, bohužel nadále stále ještě to blokují člen státy, které se nechtějí mezinárodně zavázat a které dokonce nám brání v tom implementovat aplikovat eh, právní předpisy, které jsme již schválili. Děkuji Petru Lízemu a nyní má slovo další řečnice. En... Eh, Děkuji, paní Hedegard, za tuto velmi rozsáhlou úvodní zprávu, ale problém spočívá v tom, že tady riskujeme, že dorazíme do Cancunu, ale že sklidíme tři porážky. Za prvé eh, otázka rozpočtu, protože v rámci rozpočtu ještě není eh, vyřešeno to, co bylo předmětem jednání v Kodani, totiž eh, klimatická pomoc. Za druhé pokus učinit to, co je v Evropě v našich silách, abychom um, i pokodaní eh, cílů dosáhli, totiž regulace emisí z lehkých užitkových vozidel. A to znamená, že už nelze splnit ani ty cíle, které jste si vy, paní Hedegard a my, sociální demokraté, vytkli, ale ani ostatní. Tyto cíle zatím eh, nejsou akceptovány. A za třetí, ta třetí porážka na frontě emisí CO2, totiž těch 30 o nichž se hovoří. Existují velké členské státy, které by chtěly chtěli pracovat tímto směrem, ale my víme, že většina ostatních členských států eh, nechce vykročit tímto směrem. Dokonce i eh, můj vlastní stát, Švédsko, eh, během konference v Kodaní se zdráhali přistoupit k této 30% hranici. Já mám za to, že by že bychom se se zlou potázali, kdybychom odjeli do Cancunu s tak lehkým zavazadlem. A proto bych vás chtěla požádat, abyste ještě jednou zvážila, co může komise učinit a jak by mohla eh, získat na svou stranu radu a co můžeme my, co by parlament, co by frakce učinit, abychom vám eh, také posílili záda. Děkuji, Colin Lepáš. Tam Lepáš. Madame le commissaire, euh, tout d'abord... Vážená paní komisařko, nejprve bych vám chtěli, chtěla poděkovat za váš příspěvek. Doufám, že do roku 2011 bude komise schopná nabídnout, na, nabídnout 30% snížení emisí. Já mám hlavně dva body, na které bych se vás chtěla dotázat. První z nich se týká ropných písků. Možná je to vedlejší věc, ovšem eh, mě to velice zajímá a zajímalo by mě, co si o tom myslíte, paní komisařko. V současné době dochází k úsilí zvýšit eh, produkci ropy. Je naprosto jasné, že pokud povolíme společnostem masivně zvyšovat produkci ropy, ropy, ať již je to na offshoreových platformách nebo prostřednictvím ropných písků, budeme mít stále větší problémy zajistit eh, snižování emisí oxidu uhličitého. Moje otázka tedy spočívá v tom, jaká, jaký je váš názor na produkci ropy z ropných písků a dále eh, otázka číslo dva. Ta se týká vyhodnocování eh, těžby z těchto ropných písků. Je totiž jasné, že pokud nemáme jasná čísla dosáhneme ekonomické reality, která nebude mít nic společného s ekologickou realitou. Myslím si, že toto je téma je velice důležité. Dále bych se chtěla zeptat na agrokarburanty. Směrnice zabývající se kvalitou pohonných látek Eh, chtěl bych se zeptat, myslíte si, že lhůta do 31. prosince, která se předpokládá, bude respektována? Já se zde zastavím, protože jsem již vyčerpala svůj čas. Chtěla bych vám poděkovat za váš zájem. Také bych se chtěla zeptat, zda vezmete v úvahu ovlivnění půd je jasné, že pokud tuto otázku nevezmeme v úvahu, nebude možné dosáhnout eh, přesné bilance. Eh, děkuji vám. Biztos asszony említette azt Cancún kapcsán, hogy milyen fontos az európai egységes álláspont. Eh, děkuji. Paní komisařko, vy jste zmínila, že je nesmírně důležité, aby Evropa promluvala eh, jedním jazykem. V loni tomu tak nebylo, to dobře víme. Nedokázali jsme zaujmout jednotné stanovisko z více důvodů. Já bych se nyní rada dotkla jednoho. Jde o kvotu CO2, teda o možnost prodeje kvot po roce 2012. Jednotlivé země Eh, mají velmi eh, různé dějiny. I po Kyoto měly jednotlivé země velmi eh, různící se možnosti. Polsko například v Kyoto se zavázalo k 6% snížení CO2, dosáhlo ale 13%. Rumunsko se zavázalo k 7% e, a snížilo 37% a tak dále. To znamená, země dosáhly toho mnohem více, než e, k čemu se zavázali. U jiných zemí to bylo právě naopak. Měli velmi ambiciozní cíle, ale těchto cílů nedosáhli posléze. Můžeme eh, říci, že ty zmíněné státy a pobaltské státy a také Česko a Slovensko, mm, to znamená bez eh, těchto eh, zemí, které toho dosáhly více, než k čemu se zavázaly, bez těchto zemí by Evropská unie své vlastní cíle vůbec nedosáhla. A z tohoto důvodu lze konstatovat, že tomto boji nemůžeme být dále průkopníky v boji proti klimatickým změnám. Ty zmíněné státy eh, překonali eh, své závazky, předčili ostatní a překonali své závazky. A nyní máme být potrestáni, protože Evropská unie nám eh, nechce dovolit, abychom po roce 2012 naše kvóty prodávali. v jednáních je a bude důležité, aby Evropská unie zaujala společné stanovisko, ale toto, co jsem právě uvedl, je důvod, proč nezaujmout společné stanovisko. Co jste udělala v posledních měsících, abyste tento problém vyřešila? Děkuji, Kryton Arzenis, a pak, myslím, paní komisařka dostane slovo. Kryton, prosím. Thank you very much, Mr. President. Welcome. Děkuji vám, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych se vrátit eh, ke zmiňované směrnici. Je to pro nás velice důležitá otázka v rámci tohoto výboru. Víme, že jste oznámili, že máte v plánu zlepšovat eh, současnou situaci a eh, získat data do roku 2012. My bychom ale byli rádi, pokud by k tomu došlo ještě dříve, pokud bychom tyto odhady měli k dispozici dříve. Také máme velice důležitou otázku. Zmiňovali jste, že Čína se hrne ku předu a my možná zmeškáme tuto příležitost. Je, možná, že, je možné, že právě Čína čeká na schválení klimatické e, smlouvy. Možná, že se jedná o taktiku Číny Děkuji vám. Mnoho otázek. Ano, já se pokusím eh, být stručná, ale je obtížné abstraktně odpovídat na eh, na komplikované věci. Zaprvé pan Seber, eh, benchmark pro Cancún. Já se domnívám, že to, čeho bychom měli dosáhnout, je vytěžit teda z toho, v čem jsme zaznamenali eh, pokroku a přetavit to do těch jednání. Za druhé, nejenom Evropa, ale všechny rozvinuté země musí dostat závazkům z Kodaně. Pokud nikoli, pak celý psychologický rámec eh, Cancunu mm, mm, nebude eh, v pořádku. Každý musí dosáhnout mm, eh, tohoto. Dále bychom měli přijmout řadu nebo soubor ambiciozních rozhodnutí v oblasti lesnictví například. Dále to tež, pokud jde o adaptaci a technologii v listopadu příští týden před Cancunem, bude eh, Ban Ki-moonův eh, panel na vysoké úrovni eh, zasedat o klimatických změnách, takže tady bychom mohli začít jednat o dlouhodobé finanční architektuře. A také si myslím, že bychom teda měli pokračovat v MRV, ale také se shodnout na dalších detailech v rámci MRV. O tom se diskutovalo nesčetněkrát krát formálně i neformálně musíme dosáhnout pokroku. Ještě bych mohla zmínit další věci, ale toto je v zásadě to hlavní. A co je pak stěžení, je, aby to vše bylo vyváženo. Upřímně řečeno, samozřejmě nemůžeme říci, že splníme eh, jednu věc bez, eh, bez podmínek a tak dále. A také, že splníme něco z hlediska dlouhodobého financování a přitom ničeho nedosáhneme. To by bylo nevyvážené. Také nemůžeme přistoupit na to, že budeme souhlasit pouze s kjotským protokolem, ale nic, eh, na, eh, nic v oblasti LCA. Takže to muž, musí být vyváženo omlouvám se, já za chvíli skončím, je důležité, pokud je o um, druhé období závazku, druhé závazkové období. Otázkou je, zdali bychom měli Evropě poskytnout ještě druhé období pro závazky. Já se domnívám, že to nebude velká otázka v Cancunu, protože se domnívám, že většina zúčastněných stran si uvědomuje, že kdybychom to my takto udělali bezpodmínečně, tak by to nikdo jiný neudělal. Ani Rusko, ani Japonsko, ani USA. A pak vlastně ve výsledku to vůbec nepřispěje ve smyslu ekologie ani o jednu tunu CO2 e, navíc bychom nedokázali e, e, zredukovat, protože my jsme samozřejmě pro právně závaznou dohodu. Nemáme s tím problém k tomu přistoupit, ale i ostatní musí něco splnit a my musíme vyřešit i problémy těch pravidel účetnictví, Kiotský protokol zatím nemá um, potřebnou integritu z hlediska účetnictví a mnozí to už začínají chápat. Někteří tvrdí, že Evropa teda si vymůže další závazkové období do roku 2018. A co, kdyby, kdybychom tak učinili? Co se stane pak? První věc, co se stane, je, že na Američanech už nebude eh, spočívat žádný tlak eh, splnit něco do roku 2020. Takže my tady musíme být velmi, velmi opatrní a neříkat něco, co sice zní Libie, ale nic nevyřeší. A naopak ještě to mm, vlastně eh, sejme tlak z těch ostatních partnerů. Z hlediska rozpočtu musíme tady na jedné straně mít vlastně ty klimatické aspekty um, A pak jste se ptal další, na další návrhy redukce energetické účinnosti nebo navýšení energetické účinnosti. Připravujeme řadu věcí a já se těším samozřejmě na vstupy z parlamentu. Vím, že vy na tom pracujete ještě vlastně v předpolí návrhu pana Ettingera. A chci říct, že čím konkrétnější návrhy přijdou z vaší strany, tím více. Já se domnívám, že bychom měli být ambicioznější než 20% do roku 2020. To je asi to nejlepší místo, kde můžeme být ambiciozní, je právě energetická účinnost. Takže tady jsme zvědaví na to, co předloží parlament pozice Evropy, vy jste řekli, že se to odkudaně nezměnilo. Ne, možná ano, ale také proto, že Evropa nebyla důvodem, důvodem proč jsme se nemohli shodnout, na, shodnout v Kodani. Ptáte se, kdy budou ty podmínky splněny? Já se domnívám, že my jsme v květnu vůbec poprvé předložili vlastní zájmy Evropy. Říkali jsme, že to není pouze otázka mezinárodních jednání. Buďme upřímní. A myslím, že tazatel na to narážel. Co když mezinárodní jednání se neposunou um, uh, po řadu uh, budoucích let? Ustrneme pak na těch 20 a budeme vidět, že Číňané během dalšího pětiletého období toho udělají více, takže je, myslím, velmi důležité, abychom řekli ano, je důležité vidět, co dělají i jiní, ale je tež v našem vlastním zájmu, například konkurenceschopnost, abychom byli ambiciozní. A já říkám, že my jsme jim eh, dali k dispozici munici, to znamená určité ekonomické kalkulace v tom sdělení a nyní záleží na členských státech, aby o tom přemítali. Vy jste řekl, že některé země podaly zprávu, ale většina nikoliv budeme mít 14. října diskusi v rámci Rady ministrů životního prostředí a také šéfové vlád koncem tohoto měsíce. A uvidíme, co z toho vzejde. Rozumím tomu vašemu návrhu usilovat o 25%, proč ne? Já bych řekla, že v Cancunu nebudou cíle velmi horkým tématem, američané se vůbec nepohli, ale po Cancunu budeme muset tu diskusi vést v rámci EU. A tady jsme již něco naznačili v našich pracovních materiálů. Now we are working with each member state. Nyní pracujeme se všemi členskými státy. Některé z nich eh, se zúčastnili na setkáních tady. Někteří z našich lidí jsou v hlavních městech těchto států. Snažíme se nalézt, jaká by byla potenciální cena a jak eh, se to odrazí na úrovni jednotlivých členských států. Je totiž možné, že to bude velice nerovnoměrně rozmístěno. Je možné, že hrstku členských států. Hrstky členských států se to bude týkat více než jiných. Je tedy možné, že bychom takto mohli spojit několik různých věcí koherentním způsobem dohromady. Pan Davis se zmiňoval nedostatek amerického vedení, s tím já naprosto souhlasím. Nejhorší ovšem na tom je, že tím pádem je jednodušší pro všechny ostatní skrývat se za pozici Spojených států. Snažili jsme se to vyřešit na bilaterální úrovni. Jednalo se se Spojenými státy. Ovšem, v této chvíli před volbami nemůžeme toho příliš mnoho učinit. Můžeme ten fakt pouze konstatovat. Ovšem souhlasím s tím. Souhlasím, že o to jsou věci obtížnější. Pochopila jsem ovšem, že balíček, který jsem popisovala před Cancunem, ten můžeme prosadit i eh, bez účasti Spojených států. Myslím si, že parlament musí být eh, co nejambicioznější. Nesmíme eh, naše cíle snižovat. Minulý týden, když jsem se když jsem jednala se zástupci automobilového průmyslu, měla jsem z toho dojem, že tito lidé jsou velice šťastní z toho, kolik inovací se představil, eh, kolik inovací probíhá v této oblasti. Možná je tomu tak proto, že před několika lety eh, Evropská unie vytvořila ambiciozní legislavu pro osobní automobily. Právě proto v tomto sektoru nyní probíhá velké množství inovací. Takže odpověď na tu otázku bylo ano. Znamená to, že, by, že bychom se nyní měli snažit poučit ze všech případů, kdy se říkalo, že um, věci v automobilovém průmyslu nebudou možné. Myslím si, že, tím bychom se měli zabý, že bychom se tím měli zabývat. A právě proto je velice důležité, abychom zachovali cíle 2020. Evropská Unie nemá žádnou formální úlohu v oblasti IPCC, to je otázka jednotlivých členských států. Ty se musí snažit eh, nalézt odpověď na to, co chtějí v oblasti eh, tohoto panelu. Abych odpověděla panu Jorgensenovi eh, ohledně analýzy členských států, zatím došlo k tomu, že Velká Británie, Francie a Německo byli velice jasní a zdá se, že e, některé členské státy se této otázce opravdu intenzivně věnují. Snaží se vytvořit opravdu ambiciozní cíle pro Evropskou unii. Ptali jste se, e, jak budeme postupovat e, ohledně otázky 20 Nebavíme se o e, ETS, ale o zemědělství, dopravě a tak dále. Toto jsou velice důležité nástroje, takže právě to také souvisí s rozpočtem. E, ptali jste se na 80%. E, Měli bychom si být vědomi toho, že když řekneme 80% místo 90 nebo 95%, jak k tomu často docházelo, bude se jednat o Eh, určitou, určitý mm, impuls eh, bude existovat obava, že prostor, který mají v oblasti uhlíku, je příliš omezený. to je právě obava Číny, Indie a tak dále. Bojí se, že budou mít příliš malý prostor v oblasti rozvoje, takže když řekneme 80%, měli bychom vědět, že to je něco velice kontroverzního při jednání s těmito státy. Co se týče leteckého průmyslu, eh, na tuto otázku musím odpovědět ne, nemáme zde nic nového. Stále se snažíme udržet naše ambice vysoko. Ovšem všichni, kteří pracujete v této oblasti, velmi dobře víte, že, tato, že toto je velice důležitá a stále ještě nevíme, zda se podaří dosáhnout nějakých závěrů do konce tohoto týdne. Nevím, zda dosáhneme určitého pokroku. Ovšem, chci vám říct si, toto je opravdu velice obtížné Víme, že je to velice obtížné a souvis, sou, souhlasí s námi taky ostatní z zúčastněné strany. Marita se zmínila o určitých nedostacích v rozpočtu. Ano, vím, že chci to zopakovat, my se e, to snažíme e, dosahovat. Standardy belgického předsednictví budou e, na pořadu v rámci prvního čtení do konce roku a doufáme, že teda budeme mít velmi ambiciozní cíl. Vy se ptáte, co může komise učinit, aby také rada učinila to, co po nich chceme. My se snažíme předložit dobrou munici, dobré argumenty, kvalifikované údaje a kalkulaci a pak je na nás na všech, abychom spolupracovali s členskými státy a přesvědčili je. Ale na konec konců, jak to, jak je přesvědčíme, to bude také definovat eh, míru růstu a blahobytu eh, v budoucnu ti, kteří si myslí, že riziko uniku uhlíku je jednosměrné, a že když budeme příliš ambiciozní, tak riskujeme tento únik, tak potom můžeme ale také ztratit pracovní místa, když budeme příliš samolibí. Důležité je um, dosáhnout inteligentní eh, vyváženosti. Pokud jde o ten ropný písek, uh, ano, znám pozici mnohých z vás. Není zcela pravda, když říkáte, že by se v tomto ohledu ještě nic nedělo nebo nebyly žádné zprávy. My jsme vyslali jednu důležitou zprávu. Napsala jsem vám to i písemně my pracujeme na analýze ropného oleje, ropného písku, stejně tak jako eh, v minulosti když jsem nastoupila eh, na funkci, tak jsem zjistila, že tato analýza ve vztahu k ropnému písku nebyla provedena tak, jak u jiných aspektů. To je samozřejmě riskantní, můžeme eh, být pak pohnání eh, před soud a proto je důležité, abychom ty analýzy prováděli na základě stejné metodologie. A proto do, před koncem příštího týdne musí moje služby předložit takovouto analýzu. Zůstaneme tvrdí v tomto ohledu a přísní, ale již nyní jsme vyslali signál, že chceme, aby eh, vlastně tento eh, ropný písek eh, byl předmětem zkoumání a zatím ještě nedochází k mnoha dovozům ropného písku do EU a proto je důležité, abychom již nyní měli jasno a řekli, že před koncem příštího roku to bude um, jasné. Dodržování lhůt o um, biopalivech a příslušná směrnice. Tady děláme, co můžeme. A pak pan Ada nakonec se tázal na na takzvané AAUs. To je velice důležité. My máme miliony tun horkého vzduchu v Evropě, v Rusku 8 miliard. Jestliže to budeme převádět do dalšího závazkového období, tak podkopeme účinnost všech ostatních iniciativ, všech ostatních akcí, které podnikáme. A toto je klíčová diskuse a musíme skutečně dbát na ekologickou integritu. Ale vím, vím dobře, že pro některé členské státy je to obtížná diskuse, ale myslím, že by to bylo ještě větší výzvou pro Evropu, kdybychom se nesnažili vyřešit tuto slabinu kjotského protokolu, protože pak budeme mít 8 miliard tun horkého ruského vzduchu, který bude pumpován do té celého systému a bude podkopávat ekologickou integritu. Je to teda obtížné, uznávám, ale musíme tento problém vyřešit. Děkuji. Eh, doufám, že máte eh, více času než jenom do půl paté, protože v opačném případě bychom se nacházeli již na konci to, <laughs> této lhůty co se týče ostatních mluvčích, máte přesně dvě minuty, jinak by se ti poslední z nich nemohli vyjádřit. Děkuji vám. Vážená paní komisařko, již jste se zmiňovala o hodně tématech. Já bych chtěla zmínit dvě další. Jedno z nich se týká energetické označování eh, vozidel, osobních vozidel. Jedná se zde o nové legislativě v této oblasti. Já bych se chtěla zeptat, proč bychom měli používat eh, takovéto označování týkající se energetické efektivity eh, pro osobní automobily. Druhá věc, vy jste se velice stručně zmiňovala o LLCF. <clears throat> Toto je velice důležité pro eh, klimatickou politiku Evropské unie i na celém světě. Mohla byste nám zmínit poněkud podrobněji, jaká je, jaký je váš názor, jaký by měl být cíl Evropské unie ve mezinárodních vyjednáváních týkající se učenických pravidel LLCF. Děkuji vám. Další kandidát. Uh, Děkuji, paní komisařko, za upřímné odpovědi na naše otázky. Vaše odpovědnost je obrovská a možná je, že ještě větší, než si myslíte. Jsme v předvečer um, um, nové, ustavení nové vlády v Nizozemí a prosím, pokračujte v dobré práci pro nizozemce, protože možná, že se schyluje v Nizozemsku ke konci eh, mm, eh, myšlení nebo ochrany životního prostředí. Vy jste hovořila o eh, fosilních palivech. Já mám otázku týkající se náhrady za fosilní paliva. Stále ještě nejsem velmi spokojen s odpověďmi na úrovni členských států. Zajímalo by mne, zdali máte konkrétní agendu, jak s touto věcí e, naložit. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost. Mám i nadále pochyby, protože pokud e, nepřijdeme s politickým návrhem, který by zohlednil prohlášení z Bali, tak to k ničemu nepovede. A chci znovu říci, že je nutné, abychom měli systém obchodování s povolenkami, s emisními povolenkami, který bude jednodušší. Potřebujeme klimatickou spravedlnost. A parlament na to již poukázal. Dále bych chtěl podtrhnout, že pro mě ta diskuze o těch cílech 20%, 30% pro rok 2020, pro mě, já to vidím tak, že ta diskuze je v podstatě bezpředmětná, protože momentálně již téměř zcela prokázáno, že je možné a že je přiměřené mít do roku 2050 nulovou bilanci uhlíku v naší ekonomice. A já se chci tedy zeptat, co můžeme udělat eh, v době dnešní krize, abychom splnili tento cíl, protože je velice důležité, abychom velmi silně zainvestovali do této budoucnosti a já si myslím, že to možné je. patřím, jsem členem pracovní skupiny, která se věnuje přizpůsobení klimatickým změnám. Tato pracovní skupina byla založena tímto výborem. Myslím si, že bychom si měli vložit otázku přizpůsobení. A to tak, abychom zohledili celý systém a nejen, nejenom určité malé aspekty jednotlivé. Děkuji a další řečník. Mobilindustrie gesagt haben, da würde mir... Já bych, jsem slyšela tady něco o průmyslu, ale nebudu k tomu nic poznamenávat. Chci říct, že jsem poněkud znepokojen, protože se jistě všichni shodneme na tom, že musíme v kanku dohovořit jedním hlasem, ale když se podíváme na pozměňovací návrhy toho usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra, tak rozhodně uh, tam to na jeden hlas nevypadá. Takže já chci říct, jaké konkrétní představy panují na radě, jak to, tak, jak to vypadá. Jsou tam významné země, které již dnes se říkají, že nechtějí hovořit jedním eh, hlasem. Mohla byste nám tak trochu prozradit něco ze zákulisí? Já dobře vím, že máte tak dobré kontakty s USA, to samozřejmě není nic eh, udivujícího. Já bych se chtěla zeptat, jaké signály tedy přicházejí z USA. V určitých oblastech žádné, ale například v eh, oblasti energetické účinnosti prý eh, se tam něco rýsuje, takže mohla byste nám k tomu něco říci. Děkuji, říká vám předseda a nyní má slovo další řečník. Eh, Vážná paní předsedkyně, očekával jsem vaši odpověď během prvního kola odpovědí Ovšem eh, já z vašich odpovědí mám dojem určité frustrace. Mám pocit, že paní komisařka Evropské komise, vy tedy mluvíte o ambicích, my potom, poté čekáme, že dojde k jakési konkretizaci těchto ambicí. Mluvíte o členských státech, stále opakujete členské státy, členské státy, um, ehm, slyšel jsem to alespoň 20krát, takže my chápeme, že přikládáte velký důraz eh, tomu, jakou váhu členské státy mají. Druhým klíčovým slovem, které bohužel eh, považuji za velice důležité, je nemožnost jednat, neschopnost hm, člen eh, Evropské unie v, vůči členským státům. To já považuji za velice důležité. Myslím si, že jsem zatím ještě neslyšel ze strany předsedy Evropské komise pana Barosa. Eh, neslyšel jsem, že by se zmiňoval o opravdové evropské ambici týkající se klimatického oteplování, tedy v rámci ekonomické krize, kterou jsme zažili. Myslím si, že se jedná o klíčový element. Já tedy očekávám za, eh, považuji za neúspěch, eh, považuji komisi v eh, setkání v Kodani za neúspěch. A <clears throat> často zde slyšíme také názory, které si odporují s tím, co nás očekává v oblasti Cancúnu. Také bych se chtěla zeptat, zda má Evropská unie v plánu být partnerem Číny, zda bude jednat pouze vedle Číny, nebo se bude snažit být partnerem Číny. Děkuji, slovo má další kandidát. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl velice spokojen s tím, co jste řekla o energetické účinnosti, ale mám pocit, že o tom pouze mluvíme a nečiníme dost v tomto ohledu. Viděli jsme, jak dopadla naše politika zmínka o eh, mandatorních eh, redukčních cílech. Kyoto nikdo nechce, aby vstoupil do druhého období. USA a Čína nehrají ehm, spolu eh, nebo se neúčastní. Takže jak dosáhnout ještě ambicioznější cíle jako doplňkové nebo jako alternativní těm mandatorním. To bude něco, co by bylo mnohem lepší pro naše voliče. a může je to přesvědčit o naší politiky boje proti klimatickým změnám. Zatím nevidíme upřímně řečeno značný pohyb v našem elektro, elektorátu. A ještě druhá otázka týkající se adaptace. Hovořila jste eh, mnoho o eh, prioritách a prioritách v rozpočtu, ale já mám dojem, že se nevěnujeme dostatečně výzkumu, to znamená na regionální a národní úrovni. Pokud je o boj proti klimatickým změnám v Bílé knize, jsme měli to tež, co uvedlo IPCC před pěti lety. Mimo jiné, nebo poté, jsme hovořili o takzvané Malaya Gate, tam docházelo k mnoha mnoha eh, pochybením a tak dále. Takže je zapotřebí více výzkumu v Evropě, abychom mohli na základě toho rozvinout adaptační politiku. Děkuji, Alois Peterle. Děkuji, pane předsedo. Milá paní komisařko. Neexistuje téměř žádný dokument parlamentu, rady nebo komise, kde by se nehovořilo nic o strategii, systematičnosti, o integrovaných řešeních a tak dále. Když byla zvolena nová komise, tak mnozí komisaři hovořili o paradigmatických změnách, o tom, že je nutno změnit paradigmata. A mě by zajímalo, jak to, že po jednom eh, roce práce nové komise průmysl, energetika, zdravotnictví, doprava a tak dále eh, jestli teda tato odvětví zaznamenala určitá paradigmata nebo jejich změny. Jestliže přistupujeme k věcem komplexně, pak na těchto proměnách eh, závisí i konečný úspěch. Můžete nám říci, jak teda chcete přistupovat ke změně paradigmatu. Děkuji, Margaret. Děkuji, pane předsedo, a rovněž děkuji paní komisařce za tuto předlohu. Já bych chtěla aby Evropa byla v této věci semknutá. My jsme viděli, jak bezvýznamně působila Evropská unie, když nemluvila jedním jazykem. prakticky už vůbec nezáleželo na tom, jestli někdo mm, pochází z Německa či odinut. Ale existují přece i národní zájmy. A španělský a německý komisař vystupují tak, jako kdyby byli zástupci pouze eh, vlastních zemí. Mám tady na mysli zejména hornictví, těžbu uhlí. Eh, já myslím, že je nutno, abychom dosáhli zhody, eh, pokud jde o odstranění subvencí pro těžbu uhlí. A vidíme, že Španělsko přesto přeze všechno získalo možnost podpořit eh, svou eh, těžbu uhlí, navzdory tomu, že eh, se tento průmysl vyznačuje velmi špatnou kvalitou a to vysílá velmi negativní signály. A to, co se děje v Německu, je rovněž velmi zajímavé. I tam je snaha opět zavádět státní dotace. Já bych chtěla, abyste vy této souvislosti prohlásila, že v Evropské unii musíme být jednotní, pokud jde o progresivní pokrokovou politiku boje proti klimatickým změnám a doufám, že všichni k tomu budeme moci přispět, aby ze strany parlamentu nebo z jiných stran, třeba i z Německa, nebyl vykonáván tlak. Ale ty dva příklady, Španělsko a Německo, jsou přece skutečně tragické a těším se na vaši pozitivní odpověď. Děkuji. To, že Ostatně Dánsko má větrnou energii a nik, nikoli uhelnou, takže je to lepší. Linda. Děkuji vám. Mluvilo se zde o označ- o označování automobilu. Já bych se chtěla zeptat, eh, co se stalo s rozvrhem na, než, na tento rok, co se týče <clears throat> systému obchodování s emisními povolenkami. Um, já bych se ráda zeptala, jaké jsou emis, jak jsme na tom s emisemi na moři. Také se zde mluvilo o cíli 2030 v oblasti klimatických změn. Mohla byste nám k tomu říct něco bližšího? Děkuji. Nakonec Judith Bekis. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Eh, Lindo, děkuji za to poslední, ano, takzvané bunkrové paliva. O emisích se mluvilo již mnohokrát. Eh, já i ostatní již navrhovali zavést exkluzivní kompetenci pro Evropskou unii, pokud jde o politiku boje proti eh, klimatickým změnám. Já bych navrhovala teda jakýsi exkluzivní mandát, pokud jde o mm, politiku boje proti klimatickým změnám. Také přístup ke zdrojům je velmi důležitý a také udržitelné odpadní hospodářství. Z toho lze také vytěžit obrovský přínos. Já se domnívám, že účinnost nebo efektivní přístup ke zdrojům by eh, měl být jakýsi, jakousi vlajkovou lodí, mělo by to eh, být vzato v potaz v Cancunu a zejména eh, v předpolí summitu o zemi v Rio de Janeiro v roce 2012. máme jenom dvě poznámky. Chci říct, zmínili se zde ty benchmarky. Uh, pak pravidla akcí, ale ještě jsme nehovořili o CDM a víme, že v poslední době to byl velký problém. Mohl byste nám k tomu tedy něco říci? Dále jsem slyšel, co jste říkala o, té dru- o tom druhém závazném období Kyoto 2. V zásadě by to pro EU nebylo problematické e, mít to druhé období, protože máme naši legislativu pro rok 2020 a v podstatě tam máme e, vše, eh, čemu bychom se museli celosvětově zavázat. Pokud to neuděláme, tak se nám nastala otázka, co bylo první, slepice nebo vejce. Když řekneme, když nevidíme vejce, tedy když Američ, u Američanů a Číňanů nevidíme vejce, tak eh, slepice není důležitá. Já si myslím, že pokud by přišlo Kyoto 2, tak by Evropa byla ve velice dobré pozici ve srovnání s ostatním světem a zbytek světa by pravděpodobně se dostal do pozice, kdyby se na něj tlačilo, eh, aby udělal mnohem více. A další věc, parlament odjede do Cancúnu, bude to oficiální delegace 15 osob, ale vy jistě víte, že je zde velký zájem v parlamentu a že chtějí jet i další kolegové. Já doufám, že nás můžete ujistit o tom, že je možné akreditovat eh, v Cancúnu i další poslance, že nebudou muset zůstat před zavřenými dveřmi. Já si opravdu myslím, že poslanci by měli mít přístup do vyjednávacích sálů. Thank you. First, uh... Děkuji na adresu adresu Saty Hasi a Linda McEwen. Tady je, to je ta otázka uh, energetického uh, značení. Uh, to je dlouhý příběh. Komise nyní diskutuje, jak s tím naložit. Já si myslím, že je důležité, abychom se někdy věnovali i věcem, kterým rozumí spotřebitele a které jim pomáhají. A je teda důležité pochopit, že na to panují různé názory, ale my o tom diskutujeme a myslím, že bychom eh, se měli snažit i o něco, co je blízké spotřebitelům. Dále LULUCF, jaká by měla být v tom pozice EU. Já myslím, že musíme se snažit nalézt eh, řešení, Nemůžeme pokračovat pouze v diskusích. Osobně jedu v pátek do Finska. Finsko je jednou ze zemí, které má v tomto ohledu problémy. Musíme se snažit nalézt jednu evropskou pozici a také kompromis, tak, aby panovala konzistentnost v tom, um, co děláme v Evropě a také v tom, co chceme prosadit uh, na mezinárodním poli je nutno teda se shodnout na tom, že toto bude referenční eh, hodnota nebo údaj. Dále subvence eh, fosilním eh, palivům. Tady se diskutovalo o subvence mm, na těžbu uhlí a mm, také jak to bude do budoucnosti. Tady jsou dvě věci. Za prvé, státní pomoc pro neziskové, eh, neziskovou těžbu uhlí. Tady toto musí být omezováno v času, nemůže to pokračovat do nekonečna, musí to být omezeno a proto je důležité, aby tato komise prohlásila, že to bude eh, muset vypršet během našeho mandátu. Eh, to jest 1. října 2014, eh, abychom to, ne, abychom to neodložili eh, nebo nepředali další komisi, aby se tomu opět začala věnovat na novo. A samozřejmě probíhá i desky, diskuse o velmi specifickém případu státních dotací, ale jestliže komise minulý týden to schválila, nebo když to schválila, tak to tež bylo opatřeno eh, konečným termínem 2014. To znamená, rozhodující je z hlediska klimatu, že tady je konečný termín, do něhož eh, tyto subvence musí vypršet. A sice do roku 2014. Ano, já jsem četla ty dokumenty o různých zemích, stejně tak jako vy. Není to snadné eh, ve všech zemích. Některé mají, jiné nemají uhlí ale musíme si uvědomit, že existují i příklady členských států, konkrétně jednoho, který poskytl 50 tisíc eur ročně eh, eh, v subvencích na jedno pracovní místo. A máte-li 50 tisíc eur na rok a na hlavu, teda na pracovní místo, tak s tím dokážete skutečně um, uskutečnit obrovské transformace. Musíme samozřejmě postupně mm, nechat doběhnout fosilní palivo a když mm, tak neučiníme, nemůžeme samozřejmě přesvědčovat mm, jiné země jako Indonésie a tak dále. Na adresu pana Prodyho rozumím vlastně vašemu argumentu 0% v roce 2050. Je to obtížné na úrovni EU i v některých členských státech, Slyšela jsem i pana Florence, který hovořil o vlastně jednom hlase. Pan Florence již odešel, ale souhlasím s tím, že když se podíváte na ty pozměvací návrhy, diskuse mezi členskými státy, ano, jsou tady určité detaily, kdy nejsme ve všem zajedno stoprocentně, ale já se domnívám, že když přistoupíme nebo usedneme za mezinárodní vyjednávací stůl, tak musíme být nakoliv, nakol, natolik ukáznění, že odložíme tyto interní spory a nalezneme jednu společnou linii, eh, kterou budeme společně prosazovat. Jinak eh, nás všichni ostatní všichni přeslechnou. Eh, pan Paňo říkal, že Evropa nemá moc, nebo centrum Evropy je bezmocné, ale komise je ve funkci 8 měsíců a to, co se snažíme dělat v oblasti energetiky, účinnosti, infrastruktury, nízkouhlíkové cíle, cíle 20, 30, 20, 50, vedeme diskusi o energetickém eh, zdanění energie, jestli by měla existovat nějaká evropská koncepce v tomto ohledu. Doprava, rozpočet, adaptace, zlepšování klimatu. Myslím, že je nutno říci, že všechny ty hlavní páky eh, jsme již rozpohybovali a musíme v tom pokračovat. Rozumím frustraci, eh, která zavládne, když se členské státy nevho, neshodnou, ale my se snažíme věci pohánět. Dále energetická účinnost. To je portfoliem pana Oettingera. Já vím, že začátkem roku 2011 předloží strategii o energetické účinnosti a je tudíž eh, velmi důležité, jak k tomu parlament přispěje. Souhlasím s vámi, že neděláme dost eh, v oblasti výzkumu. Ano, je tady tolik věcí, eh, které bychom mohli dělat společně, celá ta 27. A je nesmírně důležité, aby energetická účinnost, eh, infrastruktura, eh, výzkum eh, klimatu skutečně měli velký podíl na rozpočtu a na našich aktivitách. Adaptace pouze jedna věc, exist, teda Bílá kniha loňského roku předložila 30 eh, eh, různých eh, doporučení, například takzvaný clearing house nebo jakési zúčtovací centrum a mm, to mm, zkoumáme dále a rozpracováváme. Souhlasím i s panem Petelem, který hovořil o těch propojených paradigmatech Linda McEwen eh, značení a také jste se ptala na oblast eh, námořních emisí. Tady neděláme dost. Globálně Evropský parlament a Rada a komise již v minulosti řekli, že jestliže mm, eh, nedojde k změnám globálně, tak budeme muset zkoumat, co musíme nebo co můžeme učinit na úrovni regionální. Musím říci, si že to, co se stalo minulý týden eh, na IMO, nebylo velmi povzbuzující, teda v rámci Mezinárodní organizace práce. Rozumím také tomu, že tam sedí vlastně stejní partneři jako v rámci mezinárodních jednáních a proto se na to připravujeme, komunikujeme s nimi a budeme se držet toho, co jsme slíbili parlamentu a radě. Pokud nedojde k pokroku na mezinárodní úrovni, pak budeme muset postupovat samostatně, tak jak v oblasti letectví. Pokud jde o e, cíle do roku 2030, tady vlastně není toho mnoho, co bych řekla, ale když předložíme na rok 2050 novou uhlíkovou strategii, tak je myslím pouze logické, abychom nehovořili pouze o roce 2020, ale také o tom e, přemostění do roku 2050 a tam tež teda e, navrhneme určité cíle na rok 2030. Američané to již e, učinili ve svém podání e, nebo ve své předloze pro Kodaň nastínili určité cíle. Dále otázka, zdále, zdali chceme prosazovat exkluzivní evropskou eh, kompetenci. Tak já bych řekla, že to promlouvání jedním hlasem neznamená, že jeden eh, z nás bude tím hlasem. Jde o naši vlastní interní disciplínu, abychom se postarali o to, že všech 27 členských států přistoupí na to, že budeme vysílat stejný signál. A, a to je vlastně ta principiální diskuse. O tom je tato diskuse. A nelze to opakovat dostatečně často ve vztahu ke Cancunu například. Dále um, účinnost zdrojů, to je vlajková loď komise, ano, pan komisař Potočník na tom tvrdě pracuje, spolupracuji s ním a já jsem eh, v panelu Banky Munu o globální udržitelnosti. To je vlastně panel, který musí předložit vstupy do systému OSN, pokud jde o Rio plus 20. Pan Potočník a já jsme nedávno diskutovali o tom, jak dosáhnout toho, aby právě ta eh, účinnost zdrojů byla promítnuta do práce panelu. Není to pouze čistě evropská záležitost, ale přesto se snažíme abychom přispěli eh, k práci panelu a aby také tento panel předložil teda eh, nějaké výstupy o této energetické účinnosti aby to teda napomohlo tomu procesu Rio plus 20. Koná se to již koncem příštího roku. A na adresu pana předsedy, pokud jde o o to, že se snažíme o určitou modernizaci, modernizaci my jsme iniciovali bilaterální spolupráci na expertní úrovni s Čínou mm, ohledně odvětvové spolupráce. Myslím, že to bude pro vás zajímavé, protože v mnoha kontextech hovoříme, že čekáme na Číňany. Já jsem navrhla koncem dubna čínskému ministrovi a on poprvé řekl, ano, uděláme to. Já myslím, že protože se domnívají, že akce, které se zakládají na sektorech a na trhu, jsou pro ně relevantní v příštích 50 letech. Je důležité mít spolupráci. Příští červenec tam vyšleme tým expertů a my rozhodně chceme, aby to CDM tam bylo zapracováno programaticky s ohledem na sektory právě pro jednotlivé um, rychle rostoucí ekonomiky. Pro nejchudší země to musí být samozřejmě spojeno s málo byrokracie, aby to pro ně bylo zajímavé. A poslední věc, mé útvary nemají žádný problém s tím, s tou věcí, protože Jistě rádi pomůžeme delegaci parlamentu při akreditaci. Víte, pane předsedo, že probíhá diskuce mezi našimi předsednictvem v tom smyslu, jak bychom mohli e, reorganizovat a lépe zorganizovat naši spolupráci. Takže my vám rozhodně rádi s akreditací pomůžeme. Pan Busek se jistě dohodne s panem Bazo Barozem na tom, eh, kolik takových účastníků by to mohlo být. A poslední věc, Samozřejmě v Čínčinu je to obtížné a v eh, Cancunu to také nebude jednoduché. Vím, že mnozí, eh, který to vidí z mějšku, si myslí, pokud se nám, nám nepodaří to vyřešit v Cancúnu, tak se nám to podaří vyřešit v rámci nějakého jiného grémia. Já chci říct si zcela jasně, pokud Cancún nepřinese zásadní pokrok, tak si nedovedu vůbec představit, kde jinde by k tomu mohlo dojít. G20 to jistě ne, protože Čína řekla, že o tom nechce hovořit v rámci G20. G8 také není vhodné fórum. Je důležité si uvědomit, že všechny strany mají zájem na tom, aby se to mezinárodně pohnula i G77. Musíme opravdu se soustředit na to, abychom v Cancúnu pokročili vpřed, protože jinak budeme mít problémy s jinými procesy. Je to opravdu problém, protože zde neexistuje alternativní fórum, které by dokázalo přinést výsledky. My již spolupracujeme s ostatními zeměmi. Ale samozřejmě musíme se snažit dosáhnout pokroku, který si svět zaslouží. A těšíme se, že budeme muset v Cancunu s vámi spolupracovat. Děkuji, paní komisařko, za váš projev. Myslím si, že byl velice obsahově naplněný. A vidíte, že Evropský parlament je v tom velice zaangažován a my vás samozřejmě podporujeme ve vaší politice ochrany klimatu. V jednom našem usnesení jsme jasně ukázali, že OSN musí být rámcen pro celosvětovou dohodu a ne jiné fórum, protože pokud ani probíhala taková debata, zda by se to mohlo vyjednávat na, v rámci jednoho grémia, ale parlament se jasně vyjádřil v tom smyslu, že to musí být OSN, protože pouze tam se všechny státy sejdou jaksi pod jednou střechou. I když samozřejmě si uvědomujeme, jak obtížné je na tomto fóru dosáhnout nějakých výsledků. Takže děkuji, jistě se znovu setkáme, rozhodně v Cancúnu, ale jinak i takto vás znovu zvu do strukturálního dialogu s Evropským parlamentem. Ještě jednou děkuji a přeji vám mnoho úspěchu. So, kolegen, kolegen, wir machen... Milé kolegy, milí kolegové, pokračujeme dál na našem pořadu jednání. Dalším bodem je bod 4. Ústní otázka od Eleny Uany Antonescu, která se týká psychoaktivních látek v Evropské unii. Nyní dávám slovo paní kolegyni, ale bylo by asi lepší chviličku počkat, než se to zde v sále trochu uklidní a než někteří účastníci odejdou ze sálu. Okay. Pass, I could, and the Greens, we want to continue our... Takže chceme pokračovat na našem na našeho programu, takže bych vás poprosit, chtěl poprosit, abyste mi věnovali pozornost a myslím, že můžeme začít. Takže předávám slovo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Děkuji koordinátorům za jejich podporu, také za to, že jsem mohla zařadit tuto otázku na pořad jednání. Pro mě ta problematika velice důležitá. Je mi líto, že zde v sále není přítomno více kolegů, protože je to opravdu velmi závažné téma. Dnes bych s vámi chtěl hovořit o o jednom velmi důležitém problému, který se týká veřejného zdraví. Mnoho evropských států čelí tomuto problému, ale já bych to chtěla eh, jak si osvětlit na případě Rumunska. V Rumunsku existují takzvané dream shops. Jsou to obchody, ve kterých se prodávají chemické látky, takzvané legální náhrady psychoaktivních tvrdých drog. Jsou to náhrady substancí jako je kokain či horín a tak dále. Tyto látky jsou prodávány tak, že je na nich napsáno, že není doporučeno, aby je konzumoval člověk, ale pokud si člověk takovou tu látku koupí, tak vlastně ho eh, prodávající poučí o tom, jakým způsobem má tuto látku užívat, aby eh, působila jakožto náhrada za tvrdé drogy. V Rumunsku již existuje více než 500 tisíc eh, uživatelů takovýchto drog. Většinou to jsou eh, mladí lidé mezi 14 a 23 lety. A v současné době stoupají případy, kdy takový lidé musí být potom ošetřeny v nemocnici a také dochází k nárůstu umrtí po použití těchto látek. Prodává se zejména Spice, a vědci prokázali, že spice vede k halucinacím, protože ve spice existují chemické látky, takzvané kanabidoidy. A dále je zde tam směs dalších látek, které nejsou nebezpečné, například vitamin E, kofein či mentol. Některé z takovýchto smězí ovšem také mají v sobě těžké kovy. Tyto směsi se ovšem prodávají jakožto jakési přírodní směsi, eh, prodává se to jako sůl do koupele či dokonce jako svíčky a jak jsem již říkala, oficiálně je na tom napsáno, že to není určeno pro lidskou spotřebu. Je to velký problém i pro úřady, protože se to ne kontroluje, nikdo v podstatě neví, co se prodává. Eh, ví se jenom to, co stojí vlastně na, na té nálepce, na produktu. Vědci říkají, že závislost na těchto látkách je dokonce větší než na kokainu či na heroinu, protože k závislosti dokází i hned. Rumunské úřady přistoupily ke kampani a existuje také rozhodnutí vlády v tom smyslu, že se, mají, se má zakázat dalších 36 látek. K tomu došlo v únoru 2010, platí to od dubna 2010, vstoupilo tedy v platnost ale je třeba na tento seznam přidat i další látky, protože tento fenomén opravdu je čím dál tím závastnější. Momentálně jsou do Rumunska ovšem dováženy látky, které nejsou vůbec registrovány, protože existuje velké množství různých látek, které vlastně vyvolávají podobné účinky. Já si myslím, že Rumunsko je na tom ale v podstatě ještě docela dobře, protože si uvědomilo, o jak závažný fenomén se jedná. Podobné problémy jistě existují i v dalších státech. Takže máme se tu možnost, že máme seznam těchto látek, ale mimo této možnosti nemají úřady v podstatě šanci nic dělat protože se dochází k tomu, že jsou dováženy stále nové látky a než takováto látka se dostane na seznam, tak vlastně může ohrozit eh, zdraví mladých občanů. Dále je zde problém s tím, že tyto látky jsou většinou prodávány přes internet, takže kontrola takovýchto obchodů je ještě obtížnější já si myslím, že se nám nepodaří tento problém zvládnout, pokud nebudeme jednat celoevropsky. A myslím si, že je důležité, aby Evropská unie přistoupila k iniciativě, která se bude týkat tohoto problému. Já se chci zeptat komise, jak si myslí, by bylo možné potírat tento fenomén, fenomén užívání psychotropních látek a jakým způsobem bylo možné zakázat toto užívání? Děkuji. Děkuji paní kolegyně Antonesku. Přišla s velice důležitým tématem, je to opravdu velký problém v celé řadě zemí. Je to problém, který se týká zejména mládeže a já bych nyní poprosil komisi, aby otázku zodpověděla. Existují dvě možnosti. Buď to, buď to bude eh, paní Marie Dribě z útvaru pro právní otázky či zástupně komise z útvaru pro drogy. Kdo chce, prosím, začít. Thank you. The floor. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já zde vystupuji sama za sebe. E, můj kolega, který pochází také z odvětví pro drogy, se bohužel dnes nemohl dostavit. Já bych vám chtěla poděkovat za slovo a zvláště bych chtěla poděkovat paní Antonesku za to, že e, jsem přive- Mm, že tady vznesla takovou otázku, která je velice důležitá. Týká se eh, rozvoje scény nebo vývojů eh, na scéně s drogami. Co se týče legálních drog, ten byl velice dominantním trendem za posledních několik let. Legální drogy se skládají z nových látek, například směs eh, rostlin nebo se skládají ze syntetických drog. Ty se používají často například na party dostávají se na trh, jako například koupel, eh, koupel eh, soli do koupele a tak dále. To je pouze jeden z příkladů. Ovšem tyto látky jsou samozřejmě zaměřeny na spotřebu ze strany lidí a dostávají se do Evropské unie. Jsou velice populární, protože se dostávají na trh jako legální, takže jsou legálními náhradami nelegálních drog. Lidé si myslí, že tím nic neriskují, když tyto drogy užívají. Říkají si, když jsou legální, musí být také kontrolovány a jsou pravděpodobně také bezpečné. Lidé si minimálně říkají, že neporušují zákon, když tyto drogy používají. Jsou tyto drogy tedy legální? Mm, v podstatě řečeno jsou legální, neboť nejsou zakázány. Ovšem nejsou zakázány, protože jsou nové, nebyly zatím kontrolovány ze strany úřadu, ať již v Evropské unii nebo na mezinárodní úrovni. Ovšem tyto eh, látky mají dopad na lidské zdraví souvisejí s nimi sociální a také zdravotní rizika a ty nejsou zatím přesně známa. Jak tedy budeme tuto otázku řešit na evropské úrovni? Nejprve bych chtěla říci, že každý členský stát může na vnitrostátní úrovni takovéto látky zakázat. Členské státy mají také individuálně zodpovědnost za legislativu, která se týká fungování um, takovýchto obchodů, dream shopů nebo podobných zařízení, které prodávají tyto nové drogy. Ovšem můžete si domyslet, že vnitrostátní zákazy eh, mohou být, nemohou být účinné, pokud si občané mohou takovéto látky pořídit ve souvis, sousedících zemích. Právě proto je velice důležité mít také nástroj na evropské úrovni. Toto je eh, rada, eh, rozhodnutí Rady 387, které povoluje výměnu informací vyhodnocování dopadů a také kontrolu nových psychoaktivních látek. Na základě tohoto rozhodnutí rady například eh, komise předloží velice brzy návrh, který se bude týkat toho, jak řešit problémy související s mefedronem. Toto je draga, droga, která byla velice populární v prvních měsících tohoto roku a ve, ve 14 členských zemích již byla zakázána. Zpráva o vyhodnocení dopadu, kterou vytvořila eh, agentura pro drogy v Lisabonu dokázala, že užívání mefedronu může mít velice závažný dopad na lidské zdraví. Služby komise se nyní nacházejí v procesu vyhodnocování eh, implementace tohoto rozhodnutí rady, který se týká nových látek. Zahájili jsme toto vyhodnocování před začátkem léta a očekáváme, že ji dokončíme v první části roku 2011. Na základě výsledku tohoto zkoumání vytvoříme legislativní návrh, jehož cílem bude zlepšit fungování tohoto nástroje. Tak budeme moci lépe řešit mm, tento trh s drogami, který se stále mění. Jak te, na co se tedy soustředí hodnocení dopadů? Nejprve ze všeho se budeme zabývat právním základem tohoto rozhodnutí rady. Toto je instrument spadající do třetího pilíře a budeme se také muset přizpůsobit eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Budeme se tedy snažit dát eh, významnou úlohu také Evropskému parlamentu v oblasti rozhodnutí spadající do mm, této oblasti. V současné době takovéto právo ještě neexistuje. Za druhé, budeme se zabývat procesem tohoto nástroje. Ten má v současné době čtyři fáze. Jde o výměnu informací mezi členskými státy až po společnou zprávu týkající se nových drog, eh, kterou vypracuje Lisabonská agentura pro drogy a Europol. Za třetí budeme se zabývat eh, vyhodnocováním rizik a za čtvrté eh, rozhodovacím procesem. Budeme se také zabývat tím, jak přiměřené tyto kroky jsou a jak přiměřené jsou lhuty, které má každý z hráčů v této oblasti? Dále se budeme zabývat tím, jak můžeme zda je tento nástroj pro legální drogy stále vhodný eh, vzhledem k tomu, že tento trh je velice dynamický. Můžem, budeme se dívat na jednotlivé látky každou zvlášť, nebo budeme eh, zkoumat skupiny těchto látek. Můžeme mít několik různých řešení, můžeme se um, můžeme mít různé systémy kontroly eh, a tak dále. Také bych vám chtěla říci, že jakýkoliv nový nástroj eh, bude v souladu s principem evropského práva. Znamená to tedy, že každý nový nástroj musí být založen na vědeckých důkazech. Také musí být vyvážen eh, v kontextu veřejného zdraví. Musíme vzít také v úvahu například respektování mezinárodních úmluv, eh, úmluv OSN. Komise tedy nyní zkoumá, jaké možnosti máme v této oblasti a mm, bude nám velkým potěšením poskytnout více informací, eh, jakmile to bude možné. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji za eh, tuto odpověď. Paní kolegyně Antonesko má další připomínky nebo otázky. Ano, děkuji. A i já bych chtěla poděkovat paní Spinanc eh, za komisi. A jsem ráda, že jsem si vyslechla, že komise chce provést takovou následnou studii um, ke směrnici z roku 2005. To, co je v současnosti považováno za nedostatečná úprava, tím bude zdokonaleno, zlepšeno. Chceme postupovat Chceme-li postupovat účinně proti těmto jevům, pak musíme změnit současné postoje. Uh, zapotřebí jsou nová opatření a úpravy. Produkty, které jsou nabízeny jako spices, jako koření, jsou čím dále tím více diferencovány, čím dál tím více látek na bázi konopí jsou eh, do nich přidávány a riziko pro lidské zdraví eh, tím narůstá. Otázka, kterou si teda musíme položit, je to, zda eh, tváří v tvář dynamice těmto jevům tváří v tvář velmi rozsáhlému prodeji těchto drog přes internet, které údajně nejsou určeny k lidskému požití. Zda a to, to ukazuje, jak jsou velmi nebezpečné. Zda to lze postihnout stávající legislativou. Jedná se již o globalizovaný trh, o novou výzvu pro nás, pro všechny a je nutno proti tomu eh, postupovat. Neustále zdokonalování a prodlužování seznamu zakázaných látek nemůže být eh, vhodnou odpovědí ani řešením tváří v tvář vysoké míře nebezpečí těchto látek nebo škodlivosti. Já bych chtěla tento problém podrobit eh, eh, důkladnější prověrce a doufám, že eh, mě kolegové z výboru podpoří i v budoucnu, protože máme co dočinění s mimořádně závažným problémem tento fenomén nabývá na významu a rozsahu v evropských členských státech a působí nám starosti. Děkuji vám, paní kolegyně Antonesko, říká pan předseda. My jsme informovali, jaká je situace v Rumunsku s těmito drogami. Domnívám se, že v ostatních zemích je to obdobné. Mládež sahá po těchto drogách. Existuje již globalizovaný trh výroby a distribuce. A já se domnívám, že Evropská unie se musí koordinovaně a cíleně o to postarat. Paní Spinans eh, nám tady lecos nabídla a přislíbila a já vám děkuji, že jste toto téma vnesli do dnešní diskuse. Uvidíme, jak budeme moci komisi ehm, doprovázet a doplňovat eh, v její práci. Eh, paní Spinans, chcete se ještě vyjádřit, nebo bylo řečeno všechno? Ano, Velice vám děkuji za to, že jste mi dal prostor eh, odpovědět na tuto otázku. Efektivita eh, procesu řešení těchto nových krok je právě něco, čím se budeme zabývat. Paní Antonesku se zmiňovala o tom, že eh, v současné době zakazujeme tyto látky jednotlivě, to může být časově velice náročné a také neefektivní, když vezmete v úvahu, že látka, která je zakázána dnes, může být zítra nahrazená jinou látkou, která je velice podobná, například to dojde pouze k jednoduché molekulární změně. Budeme se tedy zabývat tím, zda je z právního hlediska a i z jiného hlediska možné zakázat eh, celou skupinu látek, tedy nezakazovat je individuálně, ale skupinově. Toto je pouze jedna z otázek, které se budeme věnovat. Lhůty zde budou také velice důležité. Rychlost našeho jednání je zde velmi důležité. Jak jsem se již zmiňovala, 14 států již zakázali mefe, mefedron a komise příští týden představí návrh, jak tento problém řešit. Na druhé straně nemůžeme činit žádné kompromisy Ehm, proto abychom prováděli velice rychlá rozhodnutí. Budeme se muset zabývat velice komplikovanými otázkami a e, nabídnout komplikované odpovědi. Musíme odpovědět na to, e, jaké výzvy souvisí s tímto nástrojem. E, takže příš, příští rok na to budeme reagovat. Děkuji. Děkuji, paní Spinant, a hodně úspěchů přeji vaší jednotce v této otázce. Děkuji vám. Dobře, takže můžeme opustit tento bod programu a přistoupit k dalšímu, a sice bodu 5. Jde o Evropské environmentální hospodářské účty. Je to eh, zpráva, která uvízla u předsedy výboru, ale přesto mě zaujala a eh, i zabavila, protože i toto téma má význam nad rámec dne. Je to důležité téma vůbec vědět, jak vůbec funguje evropská eh, ekologická politika nebo politika ochrany životního prostředí na eh, úrovni členských států. Máme veškeré údaje a sběr, teda eh, zajišťujeme sběr údajů o ekonomických aktivitách, ale málo o jejich ekologických účincích. A proto vítám iniciativu komise předložit návrh legislativy o sběru takzvaných evropských environmentálních hospodářských účtech a jejich evidenci. V určitých oblastech se zjišťují data, členské státy mohou na dobrovolné bázi zasílat komisi eh, údaje pomocí Eurostatu. Eh, kvůli hospodářské a finanční krizi ovšem došlo k tomu, že členské státy posílali méně údajů, či přistoupili k tomu, že přestali posílat. A proto si myslím, že je velice dobré, že komise odpověděla pomocí návrhu eh, legislativního aktu tak, aby poskytování údajů bylo závazné, protože my tyto údaje potřebujeme. Návrh komise se zakládá na tří modulů. Jsou to eh, vlastně emise v ostuší, daně související s životním prostředím a účty materiálových toků na makroekonomické úrovni. Má to tedy být závazné ve třech sektorech. Já jsem vedl celou řadu jednání se zástupci institucí, které se na národní úrovni zabývají tímto touto problematikou a došel jsem k závěru, že ty tři moduly je sice dobrý začátek, ale že to nestačí, že se musíme dostat dál. A tak jsem tedy v tomto směru předložil pozměňovací návrhy, navrhuji další moduly, jako například voda, ekologické subvence a další. Tak, aby i tyto moduly se dostaly do toho překládání zpráv, abychom měli k dispozici kompletnější obrázek. Dále je důležité, abychom jaksi byli schopni dokázat eh, mít přehled nejenom o využitých materiálech, ale i o nevyužitých materiálech. Je zde celá řada nevyužitého materiálu, který se nevy, nevyužívá, ať je to již hlušina či ryby, které jsou eh, vyloveny, ale nejsou použity potom, nejsou dále zpracovány, pak to jsou i nevyužité ne kovové materiály a o těchto oblastech vůbec žádné údaje nemáme. Já si myslím, že to prostě k národním hospodářským účtům patří. Zde jsem tedy k tomu otevřel dveře v tom smyslu, aby se to mohlo zahrnovat do těch účtů na dobrovolném základě. Bude to jistě znamenat poměrně velkou záčeš pro jednotlivé země. Pokud již máme environmentální hospodářské účty, tak je důležité, aby společenství aktéři i veřejnost se dozvěděli, jak to tedy přesně s těmi účty do, vypadá. My známe takové to HDP, zda narostlo o 1% či o 5%, o tom se velice často debatuje ale my vlastně neznáme, jak vypadá ten celkový environmentální hospodářský účet země, zda je tedy pozitivní nebo negativní. A zde je třeba, aby se to v podstatě zveřejňovalo každoročně stejně tak, jak se zveřejňuje HDP. Tyto věci se samozřejmě vyvíjí a proto by komise po třech letech měla přistoupit k revizi získaných údajů. Jde tedy o to, aby komise každé tři roky předkládala zprávu, která bude v sobě obsahovat eh, zlepšovací návrhy a také přeskum nástrojů, které máme. Takže to jsem zde stručně shrnul zprávu, kterou vám předkládám. Pokud jsou zde přírodní stínoví zpravodaji, tak bych jim dal slovo a Catherine Sully zde je a hlásí se o slovo, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. předsedo. Já k tomu e, nemám příliš mnoho. Chtěla bych se pouze vyjádřit ke kvalitě vaší práce. Samozřejmě bych chtěla poděkovat za práci, která zatím byla vykonána a souhlasím s pozměňovacími návrhy, které jste navrhl. Eh, myslím si, že jsou velice rozumné, takže prozatím nemám žádné výtky ani nic jiného. Děkuji vám. Yeah. něco takového zpravodaj vždy slyší rád, takže se podíváme, jaký mají názor další stínový zpravodaje, pan Schnellhardt. Já nejsem stínovým zpravodajem, pane předsedo, já ani nevím, kdo vlastně to u nás je, ale já na tu celou věc eh, hledím poněkud kriticky. Návrhy našeho předsedy se zakládají na návrhu komise. Tak bych to tedy chtěl vyjádřit a Myslím si, že když se podíváme na návrh komise a pokud z toho učiníme odpovědající závěry, tak samozřejmě můžeme pak předložit pozměňovací návrhy. Já se ovšem ptám, čemu nám to bude, když v této šíři zavedeme byrokracii, budeme tedy sbírat údaje, zaměstnáme desítky lidí, které to potom v kancelářích budou vyhodnocovat. Já se chci zeptat, k čemu to vlastně povede? Jaké závěry z toho budeme vyvozovat? Jak říkám, já jsem zpravodajem pro tu strategii překročit HDP. To je něco, co s tím samozřejmě velice úzce souvisí. A já chci říci, že bych byl opravdu proto, abychom měli méně parametrů, které bude méně parametrů, které to obšírněji obsáhnout. My máme mm, pravidla pro čistotu vzduchu, pro čistotu vody. Členské státy jsou zavázáni k tomu, aby to implementovali. Oni to opravdu provádějí, takže v Evropě máme velký, velice úžasný vývoj směrem k čistotě ovzduší, k čistotě životního prostředí. Je to jedinečné. A já se chci tedy opravdu zeptat, co chce komise potom s těmi údaji dělat. Protože mohli bychom na to podívat, mohli bychom na to hledět z negativního hlediska, co by bylo, kdybychom neměli tak přísná pravidla. Jak by se pak vyvíjelo HDP? Či jaký výkon musí, co vlastně musí vše vykonat průmysl, proto, aby mohl realizovat to, na čem my zde se dohodneme závazně. To by byly vlastně takové další otázky, kterým je třeba se věnovat. Pokud budeme pouze schromažďovat údaje a pak řekneme, ojojoj, to tedy nevypadá vůbec dobře, potřebujeme mnohem přísnější pravidla, tak já si myslím, že toto dobrý přístup není. Pokud budeme schromažďovat údaje a budeme mít srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi, takže přesně uvidíme, které země nesplnily přísná pravidla a které tato pravidla splnily, tak to si myslím, že by bylo něco, co je velice přínosné, protože v Evropě existují velké rozdíly Protože mnohé členské země na to hledí tak, že si říkají, ať si rozhodnou, co si rozhodnou, my si to stejně uděláme jinak. Takže pokud opravdu to bude vést ke srovnání mezi jednotlivými zeměmi, tak jsem pro. Ale pokud to povede pouze k tomu, že budeme pouze diskutovat, tak nejsem pro. Musíme si uvědomit, že jsme ve světě ale, a ne na ostrově. Děkuji panu kolegovi, já k tomu pak něco podotknu, ale teď má slovo Nejprve Kryton Arzenis. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a chci vám poblahopřát k velmi dobré zprávě. Osobně se mi líbí pozňovací návrh 8, který volá potom, aby bylo vyvinuto více modulů, zejména pokud jde o vodu a lesnictví. Pouze dvě připomínky, které by mohly být doplněny do přílohy 3. Zdá se, že tam není dost ustanovení o e, e, sběru nebo evidenci dat o vodě i když teda už něco máme na základě směrnice o vodách. E, také tam chybí údaje o stavu ryb. A pokud jde o příloha, přílohu 1, tam e, jde vlastně o ty emisní a, e, a, e, hospodářské úči, účty, a, ale není tam rozčlenění těch emisí na jednotlivé druhy, tak jak to příslušná úmluva vyžaduje. A ačkoliv členské státy již plní LLCF, není to zařazeno a mělo by to být také zařazeno právě do přílohy 1, protože my jsme povinováni to bez tak zahrnout později, tak proč to neudělat už nyní vlastně v té počáteční fázi? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní bych předal slovo komisi. Chci se zeptat, co bude komise dělat potom s těmi údaji? A myslím si, že je zde pan Diaz Muñoz Cabeza, Řekl jsem to správně, nebo jste nějaký zástupce Eurostatu? Takže Díaz Muñoz. Děkuji vám, že komise dostala možnost eh, komentovat tento návrh úprav ve výboru. Rád bych se napřed vyjádřil k některým otázkám které předložili poslanci v rámci debaty a pak bych zabrousil už do těch pozměňovacích návrhů. Za prvé, abyste měli vlastně kontext eh, k tomuto návrhu, jak to vlastně vzniklo. V Eurostatu jsme pracovali na těchto environmentálních účtech již několik let. Provedli jsme několik pilotních studií a vyvinuli jsme potřebnou metodologii tak aby země dokázaly tato data sbírat. Poté jsme na základě strategie schválené generálním ředitelem generálními řediteli Národních statistických úřadů v roce, v roce 2008. Tato strategie obsahovala několik kroků implementace účtu. Ty tři moduly které jsou už nejvyzrálejší, jsou dnes eh, prezentovány. Týká se to teda těch emisí v ovzduší, daní souvisejících s životním prostředím podle ekonomických činností a z účty materiálových toků. Toto je tam již zahnuto na dobrovolné bázi za jednotlivé strán, státy. Ale nyní jde o to získat podporu i těch ostatních členských států ta ochota poča- v počátcích nebyla velmi velká. Takže v tomto smyslu nyní diskutujeme eh, s radou, probíhá to hladce a očekáváme, že to nebude problematické. To je teda pozadí. Nyní k významu těchto um, environmentálních hospodářských účtů a k jejich potenciálu z hlediska ekonomické analýzy životního prostředí ve vztahu k hospodářství. Takže jeden příklad pro ilustraci. Evropská unie má systém ekonomických, národních ekonomických účtů nebo hospodářských účtů, což je v provozu již po několik let a tyto environmentální hospodářské účty mají být jakýmsi propojením s těmi hospodářskými účty. A to je velmi důležitý nástroj pro ekonomické i environmentální analýzy, protože to umožní například nahlédnout eh, do určitých faktorů, například emisí ovzduší a propojit to pak se spotřebou, respektive chováním spotřebitelů. To znamená, že ty emise pak můžeme připisovat na vrub nejenom teda průmyslovým aktivitám, automobilovému průmyslu a tak dále, ale i spotřebitelům, kteří si kupují tyto produkty a tudíž jako spotřebitelé vlastně také pohánějí nebo vyvolávají, iniciují ty emise, které eh, vznikají v továrnách. Takže to je propojení těchto environmentálních účtů se systémem národních účtů. A proto je tak důležité eh, přijmout úpravu v této oblasti, abychom vlastně harmonizovaným způsobem propojili tato data s národními eh, účty a na základě toho můžeme provádět analýzy, které budou důležité jak z hlediska ekologických studií, tak i z hlediska ekonomických studií. Tolik mm, eh, zdůvodnění eh, vlastně podstaty tohoto systému environmentálních hospodářských účtů. Jaký je důvod mm, našeho postupného přístupu. Je to v tom, že finanční možnosti členských států jsou v této chvíli velice omezené a náklady na tuto práci jsou velmi vysoké a proto musíme postupovat pozvolna a vycházet z modulů, které jsou již prověřené a musíme a využíváme země, které se toho účastní dobrovolně. Ještě bych eh, chtěl zmínit dva specifické pozměňovací návrhy, které jsou e, zařazeny v návrhu. Je to číslo 8 a číslo 9. Pokud jde o pozměňovací návrh 8, tak tady zcela souhlasíme, že ty tři moduly, které předkládáme v tomto návrhu, jsou pouze jednou součástí té kompletní strategii, strategie, která byla již schválena generálními řediteli Národních statistických úřadů v roce 2008. Tato dohoda již existuje a chceme ji zahrnout do textu článku um, pozměňovacího návrhu 9, ale to bude obtížné. Uh, Um, akceptovat eh, pro některé státy. A proto bychom chtěli navrhnout, že tato strategie schválená zeměmi je uznána a je zmíněna v úvodním ustanovení toho textu. Takový to je plán komise. A členské státy v rámci výboru generálních ředitelů eh, s tím eh, byli srozuměni. To je teda první připomínka, kterou bychom chtěli učinit. A druhá se týká pozměňovacího návrhu 9. I tady, jak jsem řekl od eh, začátku, provádíme pilotní studie a nyní zahajujeme program pilotních studií nad rámec této regula, tohoto, této úpravy v oblasti nejen služeb a životního prostředí, ale také v oblasti environmentálních hospodářské environmentálních hospodářských účtů. Abychom do toho do té úpravy zahnuli i něco, co přesahuje rámec úpravy, ale mohlo by to být kontraproduktivní a mohlo by to vyvolat reakce členských států. Takže tady opět se domníváme, že by to spíše mělo být zahnuto do úvodního ustanovení, to znamená ta strategie, kterou plánujeme realizovat do budoucna. A že pak bude snaží pro členské státy akceptovat um, ten návrh, když to bude v úvodním ustanovení. A závěrem eh, to konstatování, že doufáme, že ta úprava bude eh, schválena co nejdříve, eh, tak to je velmi důležité pro naši práci. Čím rychleji se dopracujeme k jednání na úrovni rady, tím lépe. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Děkuji panu Diasu Muñoz. A chci se mu omluvit, pokud jsem jeho jméno nevyslovil správně, protože zde máme několik zástupců z Eurostatu. Já děkuji i za práci, kterou jste odvedl za celá ta léta na dobrovolném základu. Dnes se to tedy, teď se to tedy nemí stát právě závazné. Pan kolega Schnellhardt má dodatečnou otázku. Já chci říci, že v rámci těchto údajů nejde o to zjišťovat určité deficity, eh, implementaci to by bylo sice asi zajímavé, kdyby se to rozklíčovalo na jednotlivé země, a pak bychom se podívali k tomu, co došlo či nedošlo, ne. Ale tam jde o to zjistit, zda naše politika ochrany životního prostředí je úspěšná, či zda si pouze myslíme, že je úspěšná. Zda teda tedy spotřeba materiálu e, neustále narůstá, či ne. A z dlouhodobé perspektivy naším cílem je, aby ta, tato spotřeba zdrojů byla menší a nám narůstala. My stále ještě nemáme k dispozici dostatečné množství údajů pro to, abychom to mohli posoudit. K otázce Krytona Arzenise, na to se ještě podívám, ale právně by bylo řečeno, že tyto údaje o vodě a o emisích jsou již obsaženy v programu komise. Takže já to potom ještě dám do článku 3a, a znovu to tam budu požadovat. Ale nyní předám slovo panu kolegu Schnellhardovi. Zcela krátce, co mě je na té celé věci. Jde o to, že opět schromažujeme údaje a Jde to opět směrem podpora 2014-2019. Jde tedy o to, že budeme mít nové parametry a údajně tady tím budeme mít více spravedlnosti v rámci našich podpor. Já si myslím, že to je nebezpečné, protože v rámci takového to krátkého období nikdy nemůžeme zohlednit takovou tu celkovou bilanci v celé její šíři. A když se zeptám jednoho, například ve větrné elektrárny, tak můžeme říct, že deset let to bude funguje, pak se to bude nějak eh, celé opravovat, pak to zase znovu bude fungovat. A já si myslím, že toto celé zohlednit je prostě sisyfovská práce a bude to strašná administrativní zátěž. Naším cílem musíme být to, abychom produkovali obnovitelné zdroje, aby nám, aby jsme efektivně využívali suroviny. Já si ovšem myslím, že prostě to dělat v té šíři, tak, jak je to navrženo, je prostě přehnané. Možná mě pan předseda přesvědčí o něčem jiném v rámci vyjednávání v příštích týdnech, ano, o to se pokusím, říká pane předseda, vy jistě také nemáte nic pro to, abychom sbírali ekonomické údaje. my přeci víme, například co se týče hospodářství, tak přesně víme obrat podniků, víme, jaké jsou vývozy, víme, jaké jsou dovozy, to vše známe, ale ekologické údaje z části neznáme. A smyslem je, a nyní se opakuji, prostě to, abychom dostali základ pro to, abychom zjistili, zda naše politiky jsou úspěšné či ne. A tento základ nám pomůže v tom, abychom potom mohli účinně přizpůsobovat naši politiku a zasáhnout tam, kde to nefunguje. A k tomu, co řekl pan Munis, bych řekl, že v mém pozměňovací názoru 8 jsou obsaženy, jsou navrženy dodatečné další moduly. A jsou jde tedy zejména o to přednostně rozvinout tyto moduly a není tam, zda je to do roku 2013, 2014, Jde to pro, je prostě o to, že to jsou moduly, které podle našeho názoru jsou důležité a užitečné. Pak máme návrh číslo 11 pozměňovací, tam říkáme, že do pěti let po to, co stoupí nařízení v platnost, musí komise předložit zprávu o implementaci a přijít, a může také přijít s určitými zlepšovacími návrhy. Je to tedy jistý rámec. Neznamená to, nutně, že pak už to bude vše vlastně hotovo. Ne, my se prostě podíváme na tu zprávu o implementaci a podíváme se eh, a zjistíme, co nebylo možné udělat a naopak, co se podařilo již realizovat. Takže já bych ještě předal slovo Krytonovi. It's now not important. Nejsou důležité jednotlivé body. Já si myslím, že tato zpráva celkově je velice dobrá. Mluvuje se zde o emisích. Já e, žádám o to, aby zde bylo obsaženo opatření, které bude obsahovat ehm, přesné druhy emisí. Stejně tak eh, je tomu s vodou. Žádá se zde o další modely, které budou vyvinuty. Já se zmiňuji pouze o tom, že bychom měli mít také opatření, které bude žádat eh, přesné, eh, přesná údaje o vodě, přesné údaje o vodě. Já bych byl tedy rád, abychom se dostali eh, o něco více do detailu, ale celkově bych chtěl zopakovat, že tato zpráva je velice dobrá. Děkuji vám. Ano, údaj o vodě máme, tam údaje o vodě z směrnice o vodě, z rámcové směrnice o vodě. Jak to vypadá s celým tím komplexem, který se týká vody s tou vodou? Prosím. Ano, pokud jde o vodu, tak máme informace, že se to shromažďuje na základě stávající směrnice, rámcové směrnice o vodách, ale nad to v rámci těch plánovaných modulů do budoucna bude existovat ještě voda, pardon, modul o e, účtech o vodě a tam um, budou teda rozmanité informace o vodě to, co ten návrh, který předkládáme nyní, nezahrnuje vodu, ale faktem je, že teda to, ta směrnice o vodě eh, již obsahuje nařízení nebo ustanovení o sběru dat o vodě. A to jsou přesně ta data, která chceme, aby byla v příloze. Chceme to pouze zahrnout do té přílohy nebo dodatku. Yeah. On the, uh... Takže promiňte, otázka je, zdali do těch eh, environmentálních hospodářských účtů zahrnujeme i data o vodě. Ano, to by bylo velmi obtížné, by to skutečně přetížilo ten celý systém a tím pádem vlastně by ty účty se dostaly do nerovnováhy. Není to možné, není to proveditelné v této chvíli. Ano, my kolegové mi tady eh, napovídají, že eh, připravujeme tyto účty o vodě. Ehm, procházíme nyní pilotními testy. Ale bude, je to věc hm, budoucnosti, ne těchto stávajících modulů. Děkuji. Paní Pendolevská pracuje tež na údajích o vodě? Okay, basically what, what I want to say is that, uh... Já bych hlavně chtěla říct to, že z metodického pohledu je voda tak důležitá, že pokud ji budeme srovnávat s jinými uh, toky materiálu, zabere nám to obrovský čas a prostor. Ma- když se podíváte na data, máte zde tedy obrovské množství dat, které se týká vody a malé množství dat, které se týká všeho ostatního, takže nebude možné vykonat opravdové srovnání. Není možné vytvořit eh, srovnávací analýzu všech materiálů, které tečou do ekonomiky. Právě proto v Eurostatu věříme, že voda by měla mít své vlastní účty pro vodu. Tyto účty by měly být zvlášť a neměly by být součástí eh, účtu pro tok materiálu. Právě proto, že my souhlasíme s vaší poznámkou, tedy to, že voda je velice důležitá a neměli bychom ji zanedbávat. Právě proto jsme v této fázi ještě nedosáhli z metodologického hlediska do bodu, kdy eh, toto můžeme začlenit. Ovšem pracujeme na tom a použijeme přesně ta data, která jsou již nyní součástí eh, rámcové směrnice o vodě. To je tedy vše, co jsem chtěla poznamenat k vodě. Také můžu odpovědět na vaši otázku o emisích. Eh, logika environmentálních účtů spočívá v tom, že se musíme dívat na eh, ekonomické aktivity. Nesmíme je dělit podle zdruhu, druhu a zdroje. Musíme eh, my se díváme na ekonomickou aktivitu, která je zodpovědná za emise ne například na eh, spalování pohonných hmot jako zdroj, neboť k, ke spalování paliv dochází k mnoha různých průmysl, průmyslových odvětvích. Když si vezmete například dopravu, existuje doprava v zemědělství, eh, doprava ve výrobě zboží a jinde. Takže eh, to vše spadá do dopravy. Ovšem v těchto účtech to bude rozděleno do jednotlivých ekonomických hospodářských odvětví. Hlavním cílem těchto E, účtu je totiž e, srovnávat hospodářské aktivity a proto nesouhlasíme to, co navrhujete vy. Celá logika těchto účtů je odlišná. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Karl Heinz Florenz. Ano, pane předsedo, já jsem se chtěla vyjádřit velice pozitivně o snahách komise. Ale k čemu nám to vše bude, pokud členské státy nesplňují své závazky z jednotlivých směrnicí, například ze směrnice o vodách nebo ze směrnice o elektronickém odpadu? Máme tři či čtyři členské země ze starých, zakládajících členských zemí, které neustále neposkytují údaje. Nejenom, že neposkytují údaje, ale oni také neprovádějí směrnici. Takže já bych chtěl nyní podpořit komisi v tom, že chci říct, že si myslím, že komise opravdu by měla mít právo přístupu k údajům, abychom pak mohli opravdu pro sestavit, sestavit odpovídající statistiky, pomocí nich zjistíme, zda naše eh, politika životního prostředí funguje. Já bych se odvážil tvrdit, že ta směrnice v mnoha zemích vůbec nefunguje, prostě se vůbec neprovádí, země tak odpovídající údaje neposkytují, komise nemá k údajům přístup. Takže pokud do směrnice eh, něco budeme zapracovávat, tak musíme velice jasně tam napsat, jakým způsobem může komise získat ta data, ty údaje. Například v oblastech odpadu je to opravdu fraška, to, co zažíváme. Máme velice dobré směrnice, ale když se podíváme, co z toho udělali členské země, já vám mohu jmenovat dvě země, kde bych to tady ukázal ten příklad, tak by vám dnes večer večeře rozhodně neschudnala. Tak jak to vypadá, říká vám předseda, jak to vypadá s dodáváním údajů ze strany starých členských zemí, nových členských zemí? Dostáváte údaje, které potřebujete, anebo jsou tam nedostatky? Kdykoliv výjde právní akt, který je založen na eh, produkci statistických dat, tak eh, za normálních okolností existuje přechodná lhůta, během níž eh, mohou eh, se země připravit eh, na sběr dat, připravit systémy a tak dále a když ta přechodná lhůta vyprší, tak začneme sbírat data. Pak provádíme takzvané monitorování zhody, diskutujeme o tom se zeměmi, zasíláme to zemím nebo oslovujeme země, které neposkytují data nebo se spožděním za normálních okolností eh, jim zasíláme jakási varování nebo upomínky, které pak eh, zaberou. V současné době nemáme případ, kdybychom se museli obrátit na soudní dvůr z důvodu závažných problémů neplnění, eh, neplnění tohoto závazku, ale vždy to řešíme a také vyřešíme pouze zasláním jakéhosi varování nebo upomínky. A pak skutečně se nám tím daří zjednat eh, nápravu. Pokud je o dobrovolná data, tak tady dostáváme data z, od valné části, valné části zemí vezmeme-li v potaz, že to, eh, ta úprava, kterou navrhujeme nyní a že vše proběhne dobře a že to eh, vstoupí v platnost v roce 2011, budeme mít pak dvouletou přechodnou lhůtu, během níž očekáváme pouze velmi málo žádostí o výjimky z poskytování a plnění tohoto závazku. Takže se domníváme, že Eurostat eh, bude eh, získávat eh, data od většiny zemí včas a také v požadované kvalitě. Děkuji vám a děkuji, že jste přijeli do Bruselu musíte eh, již eh, dnes se vypravit zpět na cestu do Lucemburku, kde sídlíte. Není to daleko od mm, mého bydliště, takže vám přeji šťastnou cestu. Eh, termín pro předkládání pozměvacích návrhů, konečný termín je 13.10. a hlasování proběhne v listopadu, 9. listopadu. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 6 a sice posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii, akční plán EU v oblasti CBRN. Navrhovatelkou je paní Kartika Tamara Liotár. Děkuji, pane Leinene. Děkuji za to, že, to, že jste tady přečetl celý ten název já jsem se snažila eh, předložit eh, eh, návrh v tom smyslu, aby došlo k zpřísnění bezpečnostních podmínek které se týkají o biologické, radiologické, jaderné a chemické bezpečnosti a já budu to, o tom hovořit potom pod zkratkou CBRN, to je jednodušší. Jedná se tedy o téma, které například v sobě zahnuje i šíření jaderného materiálu. Ale zde eh, ve výboru já jsem se soustředila spíše na aspekt eh, životního prostředí a eh, na veřejné, veřejného zdraví. Chtěla bych nejdříve uvítat skutečnost, že komise se zajímá o téma bezpečnosti v Evropské unii. A myslím si, že v zásadě by měly mít odpovědnost za oblast CBRN členské státy. Ale samozřejmě je zde důležitá úzká spolupráce a zejména koordinace. A to zejména proto, protože kontaminace se nezastaví někde na hranicích posledních letech jsme zjistili, že došlo jaksi k mrhání prostředků, protože se eh, například nekoordinovaně nakupovaly očkovací látky. Například, když jsme měli epidemii prasečí chřipky. Kdybychom tehdy měli koordinovaný přístup, tak bychom ušetřili mnoho peněz. Od roku 1990 a potom máme revizi 2006, tak od této doby máme společný přístup, který se týká nemocí zvířat. Obdobný přístup eh, pro lidské zdraví ovšem neexistuje. Stejný přístup, jaký máme v oblasti nákazy zvířat, bychom měli mít i v oblasti, která se týká lidského zdraví. Měli bychom mít spolupráci mezi eh, lékařskými službami a také lepší spolupráci v oblasti infrastruktur. Já vítám, že návrh komise velice zdůrazňuje téma prevence, které je velmi důležité. My bychom se vždy měli snažit o to, abychom eh, se vyhnuli nákazám či znečištěním. Stejně tak důležité je ovšem jednání a reakce, pokud již dojde k nějakému útoku nebo nějakému znečištění. Otázka také je, jakým způsobem můžeme zjistit, že došlo k nějakému útoku, když v případě, že se jedná o látku, jako je například antrax, či co uděláme, pokud již došlo k kontaminaci Již z toho důvodu, že prostě útok, k útoku došlo již před několika dny a ještě zjištěn nebyl. Já jsem proto, abychom měli zvláštní iniciativy, které se budou týkat právě biologických eh, útoků. Pak je zde celá řada látek, která znečišťuje vodu a půdu a proto bychom měli mít plány na to, jakým způsobem zjišťovat rychle pokud by došlo ke kontaminaci a jakým způsobem na kontaminaci rychle zareagovat. Vždy je důležité jednat rychle. Potřebujeme také plány proto, pokud již dojde ke kontaminaci vody či ke kontaminaci potravin, abychom měli dostatečné zásoby, které potom občanům poskytneme. Důležité je také informovat občany o tom, co mohou jíst a co jíst nesmí v takovém případě. Dále potřebujeme věnovat více pozornosti dopravním sítím, protože ty se často stávají cíly útoků. Je tedy důležité mít dobrou infrastrukturu, také proto, abychom mohli poskytnout obětím dobrou pomoc. Je tedy třeba, abychom e, opravdu postupovali velice koordinovaně. Dále je důležité, aby úřady, které jsou odpovědné za dopravu, lépe spolupracovaly. To též platí samozřejmě pro zdravotní úřady. Dále bych chtěla říci, že bychom měli věnovat zvýšenou pozornost speciálním skupinám obyvatel, dětem, seniorům. Ti potřebují zcela zvláštní zdravotnickou péči, tak aby nedošlo k tomu, že pokud dojde k útoku, že by museli dlouho čekat na poskytnutí péče. Takže to by bylo z mé strany vše a uvítám podněty ze strany kolegů. Děkuji vám, paní Liotár. Předám slovo Chris Davisovi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit eh, k tomu, eh, k tomu, co říká moje kolegyně, která zde dnes není. Chtěl bych eh, poděkovat panu zpravodaj. Viděl jsem totiž zprávu, myslím si, že je velice vyvážená, podrobná a také ver, bere v úvahu rizika související s incidenty v oblasti CBRN. Co se týče úzké, myslím si, že je důležité podporovat uh, úzkou spolupráci na evropské úrovni, abychom mohli rychle reagovat na takovéto situace. Můj kolega také souhlasí s tím, že mm, odhalování a prevence je důležitá. Ovšem musíme být lépe připraveni v oblasti krizových mechanismů, abychom mohli zajistit, že existuje harmonizovaný rámec opatření, které mohou být využity při, eh, v případě, že k takovému incidentu dojde. Můj kolega zvláště vítá to, že zpráva se také zmiňuje o nekoordinovaném příliš vysokém investování do e, očkovacích látek proti pandemii H1N1. Toto nebylo efektivní a nebyly vzaty v úvahu také dopady tohoto investování. Měli bychom zkoumat eh, nakupování těch, těchto eh, očkovacích látek. Děkuji vám. Je vous remercie. Eh, děkuji vám, pan Prody. Děkuji, pane předsedo. Chci se vyjádřit, co by stínový zpravodaj za frakci eh, socialistů a demokratů. Napřed chci poděkovat paní zpravodajce to, co jste předložila, je skutečně velmi rozsáhlé a kompletní. Ale v jedné věci trochu nadsazujete a sice orientujete se příliš na biologická rizika a méně na jiná. Mám například na mysli útoky na eh, jaderná zařízení. Tady přece existuje velké nebezpečí, eh, že se radioaktivní materiál bude v takovémto případě uvolňovat a to by mělo samozřejmě sáhlé důsledky pro celé obyvatelstvo. Ve vztahu k radiologickým a biologickým rizikům bych chtěl připomenout ještě následující. a sice problematiku vakcinace, zejména pokud jde o prasata, tak se nedivím, že to tak eh, proběhlo, prasečí chřipka, protože to bylo vůbec poprvé, co jsme byli zjevně konfrontováni nedostatkem informací. Vůbec jsme nemohli vědět, oč se vlastně jedná a tudíž jsme nedokázali dostatečně rychle riziko odhadnout. A proto se domnívám, že tady něco postrádáme. Takže to téma toho zpracování a přípravy Eh, na eh, kontaminaci půdy, anebo jak se lze připravit na dekontaminaci infrastruktury anebo jiných eh, zařízení, které jsou radiologicky nebo i chemicky nebo biologicky znečištěny. To je tež velmi důležité, protože to vše souvisí s přípravou. A tato příprava musí být cíleně zaměřena na to, které riziko. Děkuji. Eh, děkuji vám. Eh, předávám slovo paní Radvile Munkurejte. Děkuji, pane, eh, paní předsedající. Já vítám paní Liotat a děkuji jí za její postoj, který se týká posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii. Prevence závisí na jednotlivých členských státech, ale je jisté, že potřebujeme společný postoj pro to. A myslím si, že sdělení komise je právě krokem tímto směrem. Žijeme ve velice nestabilní světě, je zde celá řada rizik, která eh, někdy vyplývají z lidské nedbalosti, ale někdy rovněž také z záměr, ze záměrného jednání určitých subjektů. Musíme tedy se soustředit na prevenci a to nejenom v Evropské unii, ale také v ostatních zemích světa. Například v mé zemi v Litvě je otázka CBN e obzvláště aktuální. A to z toho důvodu, že kolem Litvy existuje celá řada nebezpečí, například zbytky chemických zbraní v Baltském moři. Pak e, sousední země plánují výstavbu dvou nových jaderných elektráren a jsou tam ještě další, další nebezpečí, která souvisí například s používáním moderních technologií. Zásadou by mělo být vždy to, že nechceme zakazovat technologie, ale chceme zlepšovat bezpečnost takovýchto nových technologií. Já souhlasím s panem Prodym, který hovořil o biologickém zamořením, dále o šíření určitých chorob. Myslím si, že bychom tam měli zahrnout i další aspekty. Ve sdělení postrádám postoj komise, který by se týkal přeskumu aktuální situace v tom smyslu, aby se zjistilo, jaká bezpečnostní rizika, jaké bezpečnostní nedostatky existují. Myslím si, že bezpečnostní systém by měl mít dostatečně pružný, tak aby se vždy mohl přizpůsobit novým technologiím. Tímto způsobem bychom mohli předcházet teroristickým aktivitám. Stanovení nových bezpečnostních standardů by přispělo k celkovému navýšení bezpečnosti. Rozhodně bychom ovšem neměli přistoupit k zakládání nových institucí či k zavádění nových byrokratických postupů. Já předložím několik pozměňovacích návrhů a Chtěla bych říci, že bychom opravdu měli vést společnou diskuzi a potom přistoupit k tomu, že předložíme společné pozměňovací návrhy, tak aby byla zvýšena bezpečnost. Děkuji. Chtěla by se k tomu vyjádřit komise? Ano, děkuji. Jmenuji se Katarina Svíčková a pocházím z generálního ředitelství pro vnitro to koordinuje, tento akční plán. Přestože, jak jste již viděli, jedná, viděli, jedná se o plán, který prochází několika různými oblastmi. Mám několik úvodních poznámek, které se budou týkat bodů, které zde mm, byly vysloveny. Bylo mi, mm, velice mě zajímalo vyslechnout si tyto body A chtěla bych říci, že co je velice důležité, je zvláště uvědomit si, že v této oblasti mají společnou zodpovědnost členské státy. Musíme stále mít na paměti princip subsidiarity. Právě proto se akční plán soustředí na prevenci. Všechny body, které zde byly vyřčeny, například dekontaminace, připravenost, um, krizové mechanismy, to vše spadá do akčního plánu. V případě, že je implementace na jednotlivých členských státech, v současné době začínáme s členskými státy vyjednávat o konkrétních krocích, které se budou tak týkat implementace. Takže právě při této příležitosti můžeme všechny tyto body zmínit a zajistit, že eh, se k tomu členské státy budou moci vyjádřit. Co se týče začlenění nových technologií a přeskumu akčního plánu, toto je také něco, co jsme uznali. Právě proto akční plán také obsahuje eh, priority týkající se výzkumu. Musíme se snažit lépe pochopit rizika a díky tomu budeme moci lépe chápat, jak, jaký probíhá rozvoj v této oblasti. Toto je tedy něco, co v, čas, v současné době probíhá. Důležitým bodem, který bych chtěla zmínit v tomto kontextu, je to, že po komisi se požadovalo, aby připravila eh, implementační zprávu eh, o tomto akčním plánu. Měla tak učinit do konce roku 2011. Takže zde budou také obsaženy body, eh, které byly vyřčeny. Děkuji. Děkuji vám. Paní Liotár, chtěla byste se znovu ujmout slova? Děkuji a chci poděkovat všem kolegům srdečně za všechny připomínky, poznámky. Pokud kolegyně z Litvy má pozňovací návrhy, například k tomu jadernému znečištění, tak ano, ráda uvítám to, určitě o tom musíme pohovořit. I pan Prody eh, řekl, že se bezprávě příliš zaměřujeme na biologické znečištění a eh, příliš málo na eh, jaderné nebo jiné typy znečištění, ale to nebylo mým záměrem. Já jsem navrhovala to, co e, se vztahuje na všechny formy útoku, které mohou přijít v úvahu. Ale jestliže to působí dojmem, že se příliš orientujeme na biologické e, aspekty, tak to možná můžeme ještě zlepšit určitými pozněvacími návrhy a kolegové by mi do 11. října mohli v tom pomoci. Děkuji. Dobro. Chtěla bych připomenout, že budeme hlasovat 9. Eh, listopadu a plenární zasedání se předpokládá na prosinec 2010. Eh, Nyní se dostáváme k poslednímu bodu programu jednáním, kterým je dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unii a Kamerunem na jedné straně a mezi Evropskou unii a Končskou republikou, které se budou týkat eh, lesnictví. Nyní tedy předávám slovo komisi panu Mikosovi. Chtěl byste nám k tomu říci, v jaké fázi se nacházíte? Děkuji, paní předsedkyně. My máme předložit zprávu o stavu partner, dohody, dohod o partnerství, eh, které vyjednává komise s řadou rozvojových zemí. Mým cílem eh, je mm, podat vám aktuální zprávu a samozřejmě rád zodpovím otázky konkrétně se týkající Konga a Kamerunu. Akční plán, který byl schválen v roce 2003 a pak v roce 2005 k tomu přibyla ještě eh, přibylo nařízení. Eh, eh, Nyní máme již tři země, takže Ghana, Kongo a Kamerun eh, a ty posledně jmenované jsou v závěrečné fázi ratifikačního procesu. V mezidobí došlo ještě eh, k, k sjednání dalších dohod, respektive další země. Byly komisí osloveny a Malajzie, Indonésia a Východní Asie, eh, Středoafrická republika, Liberie, Gabon, centrální Africe. A nedávno, nebo zanedlouho, zahájíme jednání též s Demokratickou republikou Konga, pravděpodobně s Vietnamem a také probíhají jednání s Guajánou a možná i s Papou Novou Guinejí. Takže je to řada zemí, která nás již oslovila a celá řada procesů, které se zde rozvíjejí, probíhají v tomto smyslu. Eh, myšlenka vlastně těchto dohod o partnerství je jednoduchá nebo důvod jejich sjednávání. Jde o to, aby dříví bylo eh, vyváženo eh, rozvojovými zeměmi do Evropské unie spolu s licencí nebo licenčními dokumenty, které mm, mm, vlastně dokládají jejich legálnost. Ale kromě této licence musí existovat určitý systém zabezpečení legality, to znamená, že ta legalita toho mm, dříví je ověřena nejenom ve smyslu, jak bylo vlastně to dříví vytěženo, ale také jak bylo opracováno, jak bylo obchodováno a tak dále. Takže jestliže ten eh, finální produkt je jednoduchý, tak ten proces, který se zatím skrývá, je poměrně složitý a je zde několik úrovní složitosti. První se týká eh, ilegality, druhý eh, obchodu a třetí koncepce eh, vlastně vládnutí, která se skrývá tež za těmito dohodami. Takže ta ilegalita nebo nezákonnost je složitá, protože k tomu mohou přispívat mnohé faktory. Způsob, jak je to dříve vytěženo, ale též způsob, jak je prodáno a exportováno jak je pak zpracováno. Všechny tyto úrovně nezákonnosti musí být vlastně podchyceny v tom systému zabezpečení zákonnosti. Jde o to eh, podpořit ty vlády, aby toto zajistili. A je to vlastně eh, tež zakotveno v té dohodě. Obchod je tež jednoduchá záležitost. Nevždy se jedná o přímou eh, trasu, teda z jedné země do Evropské unie. Mnohem častěji to probíhá tak, že dříví je vyváženo do země, kde se zpracovává, anebo jedna část dříví do jedné země, jiná část do druhé země. To znamená, eh, že tyto toky eh, jsou velmi důležité. Chceme-li mít funkční systém a chceme-li se vyhnout tomu, aby eh, byl tento systém obcházen. Takže obdobně nabývá vlastně to dříví v průběhu další hodnoty, přidané hodnoty vlastně v souladu s tím zpracováváním a tak to prochází celým eh, vývozním procesem. To vládnutí nebo zpráva, eh, poslední bod je tež velmi důležitá, protože tady jde vlastně o složení na národní a ještě lépe na lokální úrovni. Jde o například držbu země, způsob, jakým jsou domorodí lidé zapojeni do rozhodovacího procesu, regulační systém, systém vynucování práva, který má zajistit, že to, co nakonec teda z toho vzejde, bude eh, skutečně získáno eh, zákonným způsobem. Eh, takže vyjednávání těchto dohod se Eh, vlastně proměnilo v určitý typ diskuse, která zahnuje řadu aspektů, eh, které se různí země od eh, země ty hlavní otázky nebo faktory jsou stejné. V každé zemi budeme diskutovat o držbě půdy nebo vlastnictví půdy, ale je tady řada věcí, které musí být vyřešeny, než eh, samozřejmě se takovýto efektivní systém etabluje a to se liší podle zemí. Jediným způsobem, jak eh, k tomu přistupovat, je individuální, to znamená přizpůsobit ten přístup té které eh, zemi tak, aby vznikl spolehlivý systém a systém, který zapojí eh, všechny zainteresované strany na té národní úrovni. Domnívám se, že to jsou teda ty hlavní přednosti Eh, sjednávání dobrovolných dohod o partnerství, totiž právě ta diskuse, které která probíhá na národní úrovni mezi jednotlivými zainteresovanými stranami. Ty si sednou za jeden stůl s vládou a se svou vládou a Evropskou unii. Hovořím-li o zainteresovaných eh, stranách, tak mám na mysli eh, jak občanskou společnost, eh, tak samozřejmě i nevládní organizace, vládní sektor a celou řadu dalších, dalších skupin, které se účastní vlastně těžby opracovávání dříví, nejenom vládu. Každá tato dohoda je specifická, protože je vždy uspůsobena té které zemi, ale každá má určité základní prvky. Začíná to definicí um, zákonnosti. Co to znamená zákonný produkt? Um, co musí tento produkt um, splňovat, aby byl považován za zákonný? A tady vycházíme nebo se opíráme o národní právní předpisy, to znamená pracovně právní předpisy až po majetkoprávní normy a veškeré další úpravy, které zajišťují, že ta licence nebo to živnostenské oprávnění nebo vůbec vůbec povolení firmy eh, vytěžit to dříví bylo získáno právoplatně, legálně a tak dále. Dále existuje seznam produktů, to znamená, které produkty spadají pod eh, dohodu. Existuje určitý minimální seznam, který eh, tvoří základ pro nás, ale mnohdy je tento seznam potom ještě rozšířen na další produkty. Dále existuje popis technického systému ověřování zákonnosti, ale také zpětné sledovatelnosti, to znamená, jak vysledovat zpětně to dříví od eh, místa těžby až po eh, vývoz. Dále audit, je důležitý, je nutno zajistit, aby jak vláda, místní vláda, tak i my jsme měli jistotu, že systém funguje. Dalším prvkem e, jsou opatření transparentnosti. Ta jednání jsou transparentním procesem v tom smyslu, že ta účast je tam široká, ale důležité je též, aby všechny informace týkající se povolení, množství vývozu nebo vyvozeného, eh, pardon, vyvezeného dříví a tak dále, se dostaly eh, do veřejného prostoru, tak aby eh, zainteresované strany se mohly podílet na implementaci dohody. A nakonec je zde společná dohoda o provádění nebo společná impre, implementační dohoda mezi EU a vládou, místní vládou, která teda e, bdí nad prováděním té dobrovolné dohody o partnerství. Dále o, ta otázka udržitelnosti vstupuje do hry velmi záhy v tom smyslu, že národní e, legislativa vždy musí být založena na udržitelné eh, těžbě dříví. Takže je to pevná součást, musí to být pevná součást národní legislativy v každé zemi. A tak tomu bylo dosud. Již máme za sebou řadu tvrdých jednání a také problémů týkající se například svrchovanosti nebo mocenských vztahů mezi jednotlivými skupinami. Není to vždy zcela jednoduché a bez problému, ale je to vždy velká výzva a zajímavý proces. Není bez zajímavosti, že ta jednání probíhají především mezi účastníky na vládní straně navzájem. Mnohdy skupiny, které nemají snadný přístup k vládě, využívají eh, příležitost, aby se zapojili do toho eh, národního týmu a, a vyjednávali s vládou. A to je mm, velmi zajímavý proces. Je to takový vedlejší produkt těchto jednání, ale velmi důležitý produkt. Obdobně není to jednorázová záležitost. Tyto vztahy, které takto vznikají mezi občanskou společností, domorodci, vládou a tak dále, to je něco, co trvá, co potom eh, přetrvává v rámci toho implementačního výboru a je to vlastně začátek jakéhosi nového vztahu mezi jednotlivými účastníky toho procesu a tak eh, se z toho stává vlastně vztah eh, win-win, to znamená no, obapolného eh, zájmu a také přínosu. Je to obchodní dohoda, tato dobrovolná dohoda o partnerství a ostatně obchod je velmi mocnou pákou, která dokáže do hry zapojit všechny účastníky a je to tež důležitý faktor, umožňující vládě vstupovat do partnerství. Jaké jsou hlavní výzvy, jimž čelíme? Ty hlavní se týkají vlastně srozumitelnosti toho právního rámce, to musí být základ eh, dohody a tady je nutnost to neustále zdokonalovat. Udržitelnost je problémem v tom smyslu, že systém, systémy, které ta dohoda vlastně vytváří, eh, musí být i, eh, musí jít ruku v ruce s eh, legislativou, která musí být prováděna v praxi. Dále dialog, který je zahájen, je zcela zásadní a je to důležitý výsledek o který usilujeme a chceme ho zachovat. Dále systém eh, ověřování eh, zákonností, to je něco velmi důležitého a to samozřejmě přispívá k transparentnosti a šíření informací. To má snad největší dopad na korupci, nebo může mít korupce funguje obvykle v té šedé zóně um, ilegality, nezákonnosti a stává se vlastně takovou celonárodní hrozbou a tím, že tyto dohody předpokládají jasný systém značení a transparentní certifikaci, tak mohou také přispět k odhalování eh, korupce. Mám ještě jednu důležitou věc, eh, kterou bych chtěl skončit. Úspěch těchto dohod se od, uh, odráží také v tom, jaké země s námi nyní vyjednávají. Tyto země se rozhodly, že rozšíří rozsah těchto um, dohod nejenom na Evropskou unii, ale budou, budou se týkat také vývozu do jiných zemí. Takže zboží například z Gany, z Kamerunu, eh, z Konga, konkrétně dřevo z těchto oblastí, je dřevo, které se bude dát vystopovat a bude mít eh, také certifikační systém. Toto je velice důležité, protože <clears throat> riziko obcházení těchto dohod stále existuje. Myslím si, že právě tímto nám vlády dávají jasnou známku o tom, že chtějí zlepšit současné praktiky, eh, ke kterým dochází v produkci a vývozu dřeva. Myslíme si tedy, že vyjednávání eh, týkající se těchto dohod je velice slibné. Je to také, eh, nebo týká se to velkého množství zemí, stále více zemí, ale myslíme si, že je to velice slibné, co se týká budoucnosti. První povolení se předpokládají na rok 2011 a toto ukazuje, jak velice významné, významná je implementace těchto dohod, nejenom tedy jejich uzavírání a podepisování, ale také jejich implementace, abychom mohli zajistit, že budou spolehlivé a efektivní. To je tedy jedna z výzev, která před námi stojí. Děkuji vám. Merci Děkuji vám, pane Mikosi. Chtěla bych vás požádat tedy ty, kdo se chtějí ujmout slova, aby byli struční, protože jsme již eh, přesáhli čas, který mají tlumočníci pracovat, takže já bych toho nechtěli, nechtěla zneužívat. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zvláště poděkovat komisi za to, že je poměrně kritická Eh, chtěl bych se také zmínit o osvědčených postupech, o tom, jak můžeme postupovat a eh, jak vyjednávat s našimi slabšími partnery. Musíme je respektovat a s respektem aplikovat naše evropské hodnoty. To je něco, na co můžeme být hrdí. Mám možná několik návrhů. Bylo zde zmíněno, že tyto země využívají dobrovolné dohody pro obchod související se dřevem. A to se týká také jiných zemí na světě. Máme zde tedy další nástroj, který souvisí s několika zá, zajímavými body. Je zde určité plus. Červené plus. Červené plus. důležitou věcí je přístup eh, a také interakce s jinými zainteresovanými stranami. Samozřejmě je důležité, že probíhají vyjednávání v této oblasti. Myslím si, že by možná bylo zajímavé snažit se eh, rozšířit eh, působnost flektu. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Chris Davis. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát za prezentaci. Velice si to cením. Takže máme dohodu se třemi zeměmi a první licence se očekává v roce 2011. Já schvaluji naprosto tento přístup. A jak vůbec získáte, přemluvíte země? To je úžasné. Děkuji za všechno, co jste udělali, ale přesto nemůžu nebýt cynický, ta představa zajistit dohodu, která eliminuje korupci z Konga na základě zdrojů, které máme k dispozici a, a možnosti to hlídat, to je přece fantazie. Jak můžeme my zajistit, aby skutečně ta vláda tam byla eh, čistá? My podepisujeme země s různými, eh, pardon, dohody s různými zeměmi eh, a vlády pak um, dávají sliby, že budou plnit dohody, ale nestane se to. Uh, peníze jdou z ruky uh, do ruky a nic se nezmění. Nedoputují například ani k tomu uh, domorodému obyvatelstvu my zatím ještě nemáme žádné důkazy o tom, jak, budou, jak bude tento systém fungovat, takže asi mi ani nemůžete vyvrátit mé pochybnosti o tom, že eh, korupci nevymítíme těmito dohodami, anebo je možnost eh, to korigovat ještě dříve, než se ty dohody rozpadnou pro neúspěch? Děkuji. Děkuji vám. Nemáme zde žádné další žádosti o slovo. Pane Mikosi, můžete odpovědět ale pouze stručně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Co jste... Pokud jde o um, to červené plus. Červené plus je platba za ochranu lesu, ale problém s tím e, spočívá v tom, že e, to není e, řízení. Systém FLECT a systém vlády je vlastně prvním prvkem, jimž eh, zajišťujeme, že ty platby budou udržitelné. Pouze když máte teda od prvopočátku eh, dobré řízení toho celého řetězce, bude ten řetězec zachován. To znamená, a co se stane, když eh, te, ty lesy budou zdevastovány, eh, zastavíte platby. My se domlí, domníváme teda, že FLECT může připravit půdu pro um, udržitelné řízení lesů a tudíž i pro um, hladký tok peněz. E- platby do ekosystému můžou teda podpořit um, proces eh, FLECT. Guayana má smlouvu s Norskem o financování a prvním prvkem eh, realizace toho projektu je zahájení jednání s EU o mm, tom řízení. Takže v některých zemích to funguje, v jiných méně, ale my se snažíme to zajistit na obou stranách. Korupce. Tady nejde o vymícení korupci, tady jde o to odhalit, vystavit eh, korupci ehm, na odiv veřejnosti v uvozovkách. A tento systém skutečně skýtá garance, že tu eh, korupci odhalí. Ne pro nás, eh, abychom my pak mohli poukazovat na korupci, tam to není naše odpovědnost, ale je to občanská společnost eh, v těch zemích, která je naším hlavním partnerem. A tím, že budeme potom vyvíjet tlak, nebo ona bude vyvíjet tlak na národní úrovni i v zahraničí, tak tím samozřejmě nevymítíte korupci, ale můžete ji omezovat, oslabovat její dopad. A druhá stránka věci je samozřejmě, jakmile je korupce odhalena, pak samozřejmě jsou i ti pachatele nebo viníci volání k odpovědnosti a my potom e, spolu s vládou budeme monitorovat a i občanská společnost bude monitorovat, jak s nimi bude naloženo a vlastně jádro celého systému je ten nezávislý audit, jakýsi nezávislý kontrolor celého systému. Samozřejmě perfektní systém neexistuje, ale určitě ten systém zkomplikuje páchání korupce a určitě objasní nebo odhalí, jak ten systém korupce funguje. To znamená, určitě je to konstruktivnější přístup než pouze jednání jako takové. Vlastně je to konstruktivní způsob eh, napomáhat vytváření systému, který bude respektovat právní systém toho státu a naše normy. Děkuji. Děkuji vám. Naše zasedání pro dnešek končí. Děkuji vám, pane Mikosi, za tuto zprávu, která byla velice zajímavá. Sejdeme se tedy opět zítra ráno v 9 hodin a já vám přeji příjemný večer.